Ja, guten Morgen. Dámy a pánové, dobré ráno. Srdečně vás zde vítám. Řekl jsem, že začneme přesně na konci včerejšího zasedání a to chceme i dodržet. Takže začneme eh, bodem 6 pořadu jednání, to znamená, že začínáme hlasovat. Doufám, že všichni s sebou máte své hlasovací kartičky. Takže hlasovací kartičky zasunout do příslušné zdířky abychom se do toho mohli pustit. Nejprve se jedná o zprávu s titulem Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli elektromagnetickými poli. Takže nejprve kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Takže všechny tři kompromisy přijaty. Nyní pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní eh, číslo 50. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 54. Kdo je pro? 54. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Nyní číslo 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní skáčeme na číslo 61. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, 61 zamítnuto. Nyní na další stránce pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní skáčeme na 71. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zdrželi se? Přijato. Prosím. Takže, jednak tam máme 70, od 75, pane předsedo, až po 91 bych poprosila, abychom hlasovali unblock. Protože pokud ne, Aha, dobře, čili... Dobře, čili po který návrh? Takže bych navrhovala, to znamená od 116 až po 144, ale to je až v anexu, to znamená v těch přílohách. Podíváme se na to za chviličku. To znamená 116 až po 144, že by to bylo unblock a ty zbylí teda bychom mohli každý odhlasovat, protože v podstatě jsou to jiná, vlastně jiné části. Dobrá, paní kolegyně. Takže 76 až do 91 můžeme hlasovat unblock, pokud nejsou proti návrhy protože 75 už jsme odhlasovali. Pokud tedy nejsou proti návrhy, tak to tak uděláme. 76 až 81, pardon. Kdo je pro? Kdo, kdo je proti? Zdrželi se? Takže 76 až 81 zamítnuto. A teď tedy od 82 jednotlivě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 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 93 s opravou, tak jak to vidíte v podkladech. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 104. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? A Pardon, 106. Eh, Ten první odpadá. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní číslo 22. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato rovněž. Číslo 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 111. To je oddělené hlasování, první část. Kdo je proti? Zdrželi se? A to zkontrolujeme elektronicky, prosím. Odhlasovali všichni, takže končím hlasování. 22 pro, 31 proti. Nula se zdrželo. Tím je tato část zamítnuta. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Druhá část je přijata. Nyní číslo 24, kdo je pro? Takže 24, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 26, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Číslo 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní je tu e, návrh, že bychom od čísla 116 až do čísla 144 hlasovali en bloc což je od naší kolegyně velice zajímavý návrh pro tento blok. Takže prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A tím je tento blok 116 až 100, 144 zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 1 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní číslo 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 39. Tady máme ústní pozměňovací návrh, eh, jak to vidíte v podkladech. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato i s tím pozměňovacím návrhem. Nyní číslo 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky prosím, zahajuji hlasování. A SAD má bohužel o jednoho hlasujícího navíc. Tak, dobře, končím hlasování. 55 hlasů pro, 0 proti, 5 se zdrželo. Blahopřejeme panu zpravodaji. Jetzt kommen wir tím se dostáváme k dalšímu hlasování. Paní zpravodajkou je paní Jutta Hauk. So, komm, jetzt kommen wir zum generalen Haushalt, allgemeinen Haushalt. Wir haben den Abänderungsantrag. Dostáváme se k souhrnému rozpočtu. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Já ho tímto zahajuji. Haben alle Kollegen abgestimmt? Hlasovali všichni. Hlasování o konce. 55 pro, 1 proti, takže blahopřejeme paní kolegyně Jutě Hauk. Jetzt kommen wir zur Europäischen Umweltagentur. Dostáváme se k Evropské agentuře pro životní prostředí, ke které máme pouze jeden pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A to znamená, že můžeme hned zahájit závěrečné hlasování. Hlasování je u konce. 57 pro, jeden poslanec se zdržel. Blahopřejeme paní Jotě Hauk. Nyní budeme hlasovat Tím se dostáváme k hlasování o Evropské agentuře pro léčivé přípravky EMA a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnuto. Většina byla proti. Pozměňovací návrh číslo dvě. Tady se požaduje oddělené hlasování. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? První část přijata. A nyní druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 3 s ústním pozměňovacím návrhem. První část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pozměňovací návrh číslo 3, poslední věta. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Tím se dostáváme k číslu 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kdo se zdržel? Ještě hlasujeme, paní kolegyně. Kdo se zdržel? Vypadá to, že je to zamítnuto. Ano, paní Rivazi, prosím. Vážený pane předsedo, ještě jeden takový nový návrh, pokud jde o můj ústní pozměňovací návrh, kdybyste byl tak laskavý, abych to tady přečetla. Čili ten návrh je následující. Pokud interní auditní služba ve, svém, ve své zprávě ze září 2010 neustále shledá nedostatečné hodnocení, pokud jde o nezávislost těchto odborníků, tak výkonný ředitel EMI by měl publikovat, zveřejnit veškeré produkty, které se to dotýká, tak, aby došlo a info, informovat o nich tak, aby došlo ke změně tohoto postupu. Ich frage mal die beiden Zuständigen. Já se tedy zeptám paní zpravodajky a kontaktní osoby pro danou agenturu. Shodli jsme se na tom, že tak, jak je to v tuto chvíli eh, naformulováno, o tom můžeme hlasovat. Dobře, takže o tom můžeme hlasovat ve stávajícím znění. Můžeme tedy eh, hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Okay, stimme ich darüber, lass mich darüber abstimmen. Dobře, nechávám o tom hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to tedy přijato. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Omlouvám se, šestka byla zamítnuta. A nyní číslo sedm. Máme tady ústní pozměňovací návrh ve dvou částech. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, bylo to přijato. A nyní závěrečné hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování je u konce. 59 pro, jeden hlas proti, jeden poslanec se zdržel. Opět můžeme gratulovat paní poslankyni Jutěhauk.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 Nyní tedy druhá část bez ústního pozměňovacího návrhu, to znamená originální znění. O něm budeme hlasovat, to musíme nyní zkontrolovat. Originální znění pozměňovacího návrhu. O tom hlasujeme. Zahajuji hlasování. Dobře. Hlasování je u konce. 13 pro, 47 proti, e, nikdo se nezdržel, je to zamítnuto. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 3. K němu máme ústní změnu. Kdo s tím souhlasí, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to takto přijato. Jeden poslanec nebo poslankyně se zdržel. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 7 s ústním pozměňovacím návrhem paní zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že je to přijato, ale raději to elektronicky zkontrolujeme. Der Wahlgang ist geschlossen. 47. Hlasování je u konce. 47 poslanců pro, 13 proti. To znamená, že to byla přece jen jednoznačná většina pro. Dostáváme se k závěrečnému hlasování. Zahajuji ho. Hlasování je u konce. 51 pro, 10 hlasů proti, takže opět můžeme gratulovat paní zpravodajce Jutě Hauk. Dann kommen wir zur Abstimmung über die tím se dostáváme k dalšímu uh, hlasování. Je to agentura ACDC, to znamená, že můžeme opět uh, hlasovat závěrečným hlasováním. Zahajuje závěrečné hlasování, prosím. Politická skupina SAD má o jeden hlas navíc. Jeden poslanec musí vytáhnout kartičku. Dobře, teď to souhlasí a hlasování je o konce 58 hlasů pro, jeden hlas proti. Jetzt kommen wir zur Chemieagentur. Hier haben wir zwei Abänderungsanträge vorliegen. Ich lasse über. Dobře. Nyní tady budeme hlasovat o dalším bodě pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A může i hned následovat elektronické závěrečné hlasování, které tímto zahajuji. Geschlossen. Hlasování je u konce. 59 hlasů pro a jeden poslanec se zdržel. Opět můžeme gratulovat paní zpravodajce. entwickelt. Dann steigen wir gleich ein mit Abänderungsantrag 1. Nyní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Vypadá to, že byla většina pro. To znamená, že můžeme přijít k pozměňovacímu návrhu číslo 2. Tento pozměňovací návrh je rozdělen na tři části. Část číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Část číslo dvě, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zkontrolujeme to elektronicky, kdo je pro, pro druhou část pozměňovacího návrhu číslo dvě. EPP má o jeden hlas víc, takže prosím jednoho poslance, aby vytáhl kartičku. Dobře, nyní je hlasování v pořádku a u konce 24 hlasů pro, 33 hlasů proti, to znamená, že druhá část pozměňovacího návrhu číslo 2 je tímto zamítnuta. A nyní číslo 3, část 3 pozměňovacího návrhu číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 3, první část. Kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Je to přijato. 36 hlasů pro, 24 proti. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 4, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 5, k druhé části. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, musíme to zkontrolovat elektronicky. To znamená pozměňovací návrh číslo 5, druhá část. Hlasování je u konce. Bylo to jasnou většinou zamítnuto. Skutečně jsem se hodně mýlil. 52 proti, 7 pro, je to zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 3 a 4. Jsou to stejné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? zdržel se, to musíme prověřit, zkontrolovat. Pozměňovací návrh 7. Hlasování je u konce. 23 pro, 36 proti, je to zamítnuto. Číslo 8. S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Vypadá to, že většina byla pro. Takže je to přijato. Pozměňovací návrh 9. S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. To musíme prověřit. Nebylo to jednoznačné. Dobře, hlasujeme o pozměňovací návrhu 10 elektronicky. Hlasování je u konce. 23 pro, 37 proti, to zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to přijato. A nyní se dostáváme ke 13. Kdo je pro? Proti? Bylo to jasnou většinou zamítnuto. Dobře, nyní pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 16 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo s tím souhlasí, je zvedne ruku. Proti. Zdrželi se. Přijato. 17. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování, které opět bude probíhat elektronicky a já ho zahajuji. Hlasování je u konce. 57 hlasů pro, 3 proti. Blahopřejeme panu zpravodaji. takřka to máme za sebou, takřka jsme to zvládli. Já jsem eh, skoro zapomněl na jednu zprávu Ženy a změna klimatu, číslo 14 na našem dnešním pořadu jednání. Ich habe meine weibliche Seite nicht vergessen, Frau Kollege. Paní kolegyně, nebojte se, já jsem nezapomněl na svoji ženskou stránku. Paní zpravodajka tady není přítomná, nicméně si myslím, že přesto o tom můžeme hlasovat a hned začneme pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh dvě. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se. Podle mě to bylo přijato, ale dobře, zkontrolujeme to. Pozměňovací návrh 5. So, der Wahlgang ist geschlossen. Hlasování je u konce. Pětka byla zamítnuta. 28 pro a 29 proti, jeden poslanec se zdržel. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, je to přijato. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 10, eh, pardon, 11, kdo je pro, Jed, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tím se dostáváme k 15. Tady máme oddělené hlasování. Nyní první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 14. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20, Martin, Martin Kellenen, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19a pro, proti, zdrželi se, přijato. 19b, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní Pokračujeme dál 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23. Kdo je pro? Dobře, 22 tedy zkontrolujeme elektronicky. Nemám nic proti, hlasování je zahájeno. A nyní hlasování končí. 29 pro, 30 proti, jeden poslanec se zdržel, to znamená, že je to zamítnuto. Dobře, že jsme to prověřili. A nyní pokračujeme dál. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme, protože to není jednoznačné. Někteří kolegové nehlasovali. 23. Hlasování je nyní u konce. 44 pro, 13 proti. To znamená, že je to přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Přijato 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A tím se dostáváme k elektronickému hlasování o celé zprávě. Ti, kdo s ní souhlasí, prosím, hlasujte pro. Hlasování je u konce. 47 hlasů pro, 7 proti, 4 poslanci se zdrželi. Blahopřejeme paní zpravodajce která tu není přítomna, nicméně e, zpráva byla v její nepřítomnosti přijata. Takže hlasování je skončeno. Eh, prosím kolegy, kteří chtějí zůstat, aby zůstali a ty, kteří chtějí odejít, aby odešli. Tak, abychom mohli pokračovat eh, otázkou k ústnímu zodpovězení Lindy McEwen. Eh, komise tu bohužel zatím není, takže navrhl, takže bych navrhl, abychom neplýtvali časem a vyslechli nejprve Lindu McEwen samotnou a vyslechli si její úvod. Prosím. Problém je, protože ta otázka, pane předsedo, je vlastně směřována na komisi. Je to vlastně otázka, kterou bych chtěla položit komisi. My je potřebujeme, protože v podstatě komise, pokud se nejsou, tak prosím, abychom počkali. A už je tady někdo? Dobře, já jsem, protože pan předseda říkal, že tady není. Tak dobře, výborně. Jasně, takže můžeme začít rovnou. Dostane pak slovo paní Nesory za komisi. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobré dopoledne vám přeji. Jsem Sabina Krnije a vedu naše oddělení, které je zodpovědné za zdravotnickou technologii na DJ Sanko. Paní Ristory je na cestě. Je na cestě, takže se k nám přidá za chviličku, ovšem já už bych mohla začít s odpovědí na otázku paní Meg Evan. Ráda bych ji poděkovala, ráda bych ji poděkovala Elindě Mekavanové za tuto otázku k případu, který známe jako PIP případ. Určitě víte, že tento výrobce polyimplant protéz v podstatě využíval velice nekvalitní materiál. Byl to vlastně průmyslový silikon nebyl to ten materiál, o kterém vlastně hovořil v tom dokumentu, nebo to, který, o kterém hovořil, používá v dokumentech, které měli um, používat pro tyto implantáty. Říkali, že to byl medicínský, zdravotnický silikon, ovšem byl to průmyslový silikon. To znamená, že opravdu došlo k podvodu a komise samozřejmě věnuje velikou pozornost tomuto případu a je v pravidelném kontaktu členskými státy, především s francouzskými a německými orgány, tak abychom získali ucelený obrázek o tom, co se v tomto případě stalo. Pokud jde o dopis paní Santory, francouzské úřady na to reagovaly s tím, že na začátku února budou informovat o tomto případě. Německé orgány nám zaslaly informace, které se týkají toho hodnocení plnění pravidel těchto produktů a kontroly na straně jejich orgánů. Ovšem, e, zatím tyto informace nemůžeme zveřejnit, protože to šetření probíhá. Jsou zde dvě důležité věci, na které musíme obrátit pozornost. Jak reagovat na tuto stávající situaci? Nemáme žádný společný přístup, pokud jde o řízení rizik mezi členskými státy. Některé členské státy hovoří o tom, že preventivně by se měly mm, výmout tyto implantáty, například Francie a Německo. Jiné země nepřišly s takovým doporučením, ovšem spíše navrhují mm, kontrolu těchto žen, které mají tyto implantáty a rozhodnout případ od případu, například ve Velké Británii. Členské státy velice pozorně sledují celou situaci a snaží se přijímat taková opatření, které považují za vhodné na národní úrovni. Pokud jde o rozhodnutí v řízení rizik na straně členských států, Evropská komise požádala, má, vytvořila takový nový výbor vědecký, požádala ho, aby přišli s určitým stanoviskem ohledně těchto prsních implantátů. My bychom chtěli zveřejnit toto stanovisko na konci ledna 2012. Druhá záležitost je, jak zabránit podobným situacím do budoucna. Evropská komise připravuje revizi legislativy v oblasti zdravotnických přístrojů a Evropská komise v současné době plánuje, že by tento návrh schválila na konci prvního eh, čtvrtletí 2012. Už jsme zaznamenali mnoho zlepšení v této oblasti, abychom posílili celý systém například samozřejmě, že tato vylepšení by měla zabránit takovým případům, jako jsou implantáty společnosti PIP. Zmínila bych některé oblasti, chtěli bychom posílit designování například ehm, monitoringu na straně národních orgánů. Chceme, chceme zlepšit ehm, dohled nad trhem, což by mohlo být posílení spolupráce mezi národními orgány mít centralizované oznamování, ohlašování takových incidentů, analýza situace, společné koordinované analýzy a samozřejmě tam, kde je to možné, mít nějaké komunitární řešení. Chceme zlepšit samozřejmě i vysledovatelnost požadavků na zdravotnické přístroje tím, že bychom měli, řekněme, například jednotné identifikace pro určité přístroje, určitého konkrétního typu. Evropská komise samozřejmě pozorněji sleduje tento konkrétní případ implantátu společnosti PIP, tak abychom identifikovali to, jak bychom se mohli poučit z tohoto případu a zlepšit bezpečnost těchto zdravotnických přístrojů. Například tak, jak jsme to dělali u farmakovigilance, nové legislativy po případu mediator. Komise se rozhodla mm, provést takové zátěžové testy těch, této legislativy, tak abychom identifikovali nedostatky regulačního rámce, možné nedostatky regulačního rámce a reagovali na ně i v kontextu nadcházející revize, kterou připravujeme. To znamená, že chceme sbírat veškerá fakta, informace, podívat se na tyto problémy, proč k tomu došlo, jak k tomu došlo, dále le- analyzovat legislativu, která platila v případě v tom konkrétním okamžiku in- daného incidentu a také hodnotit, do jaké míry tento náš návrh by mohl reagovat na tuto problematiku, tak jak je navržen a definovat eh, například, nebo rozhodnout, zda potřebujeme nějaká, nějaká další ustanovení začlenit do našich návrhů tak abychom zajistili to, že podobné případy, jako jsou implantáty společnosti PIP, abychom jim zabránili do budoucna. V rámci těchto zátěžových text, testů eh, se budeme dívat i na auditní eh, aktivity jednotlivých orgánů pod třeba mm, určitých návštěv, kontrol, inspekcí výrobců, nebo to, že budeme odbírat vzorky. Dále je to mechanismus určité vigilance. Proto je ve stávajícím období pouze výrobce oznamuje incidenty. Mm, samozřejmě budeme se snažit posílit mezinárodní spolupráci i na straně auditu. Věřím, že tato opatření, která předpokládáme společně s dalšími dodatečnými opatřeními, například i ty zátěžové testy, značným způsobem posílí celý tento systém a zajistí to, že pouze bezpečné a opravdu kvalitní zdravotnické přístroje jsou umístěné na evropský trh a že to bude ke prospěchu evropských občanů. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Jako první bude mluvit Linda McEwen a poté máme celou řadu žádostí o slovo, to znamená, že musíme omezit řečnickou dobu na dvě minuty. Informační eh, zpráva. Máme zde televizní štáb z, z kanálu Eurosatellites. Takže eh, Vemte to prosím na vědomí. Jste filmování. Takže první Linda McEwen. Um, thank, thank you. Děkuji, pane předsedo. Já jsem opravdu velice ráda. Těší mě, že komise to vzala velice vážně a velice rychle se tím zabývá, protože osobně, podobně jako mnoho jiných lidí, jsem byla šokována, opravdu šokována tím, co jsme se dověděli ohledně těchto zdravotnických přístrojů. Samozřejmě je to vlastně podvod, ano, je to jasný podvod na straně společnosti zde je opravdu nesmírně obtížné si myslím nějak přijímat legislativu proti nějakým kriminálním činům. My prostě musíme zajistit, aby jsme to spravedlivě vyřešili, aby spravedlnosti bylo učiněno za dost. Ovšem je zde jedna otázka, kterou bych se ráda vyjasnila ještě s komisí. Celá ta věc inspekcí, kontrol, jeden z těch problémů byl například tato francouzská společnost v podstatě se jaksi od těch orgánů jaksi schovávala nebo vůbec nezveřejnila tu informaci ohledně průmyslového silikonu. Já bych se chtěla zeptat, jak to nyní teda bude uhledně té inspekci, pokud jde o tyto výrobce, abyste teda, řekněme, jim neoznámili tyto inspekce tři týdny předtím, než je navštívíte, například v tomto konkrétním případě. Právě proto došlo, mohlo dojít k tomuto podvodu. A druhá záležitost je, řekněme, určitá koordinace ve Spojených státech státech, různé agentury, například pro kontrolu potravin, medicínských produktů a tak dále. Je pravda, že FTA před několika lety už eh, v podstatě zveřejnila tyto informace, že měla určité obavy ohledně těchto, těchto um, produktů této společnosti a pokud tomu tak bylo, jak to, že jsme o tom nevěděli. To znamená, věděli o tom francouzské úřady, měli bychom nějakým způsobem možná Evropská agentura pro eh, léčiva by mohla nějakým způsobem být zakomponována, měli bychom koordinovat lépe všechny tyto informace dále hovořit o určitých změnách, jak budeme sbírat informace, data mezi členskými státy. Rád bych se zeptala, zda máme takovou databázi na úrovni EU, která se zabývá těmito problémy těchto produktů, zdravotnických pro, m, produktů, pokud vím, tak ano, ovšem, jak to funguje, jaké informace, jaká data zde jsou k dispozici ohledně problémů těchto různých silikonových implantátů. A dále je to vysledovatelnost všech těchto produktů. Vy jste hovořila o um, čárovém kódu a tak dále, který by obsahoval tyto produkty. To je důležité. Ovšem zároveň je zásadní, aby ty, kteří například poté přistupují k, k, tomu, k tomuto implantování, aby skutečně měli záznamy o tom, o každém tomto produktu. Tak abychom, jakmile dojde k nějakému problému, mohli to vysledovat, podívat se do databáze, identifikovat okamžitě například všechny ty klientky, které takový nebo klienty, kteří mají takové implantáty. Například u nás je možné, to znamená, orgány skutečně se mohou podívat na to, o které klienty šlo. Já vím, že parlament žádal o to už u poslední revize této eh, legislativy. Ráda bych se zeptala, zda komise počítá s něčím takovým i v rámci nové směrnice. Děkujeme mnohokrát, paní McEwen. Ne, teď François Krostet. Pardon, eh, Richard Zebr. Eh, děkuji. François Grostet eh, musela odejít eh, jinam, požádala mne, abych ji zastupoval. Jedná se o francouzskou firmu, ale tyto implantáty se používají v celé Evropě. Zhruba 400 až 500 tisíc žen je tím pádem tímto problémem zasaženo. Abychom tedy měli představu o rozměru těch škod, které byly napáchány. A já si myslím, že se musíme podívat na to, jak tuto legislativu pro medicínské produkty na evropské úrovni učiníme bezpečnější pro uživatele. Eh, slyšeli jsme příspěvek komise a Lindy McEwen. Eh, oba podpořili to, že zásadní je, abychom měli u medicínských produktů stejnou úroveň bezpečnosti, jako to je u léčiv a jejich uvádění na trh. Vzhledem k tomu, že máme spoustu moderních produktů, které nelze úplně od sebe odlišit, podobně jako v celé oblasti medicínských produktů a léčiv, eh, je potřeba, a zejména u těchto takových těch hraničních případů, tuto bezpečnost zvýšit. Je nutné, aby evropští občané měli tu jistotu, že použité produkty odpovídají nejvyšší úrovni kvality. Bohužel národní programy nejsou vždy upraveny, aby tuto kvalitu zajistili. Máme zde otevřený trh eh, nějakých 500 tisíc lidí, jak jsem řekl, a eh, národní úřady nemohou dostatečně vzorkovat vzhledem k dostupnému času eh, dostatečné množství produktů a zajistit jejich kvalitu. Proto říkám eh, a znovu opakuji, že je zde opravdu velký požadavek na činnost. Je potřeba sledovat trh, je potřeba zapojit pacienty do systému monitorování a používat náležité kanály pro tok informací, tak abychom zajistili eh, jednak náležité sledování při uvádění na trh i po něm eh, Centrálním bodem je sledování trhu, to nám pomůže zabránit opakování podobnýchto problémů. Informování spotřebitelů je pak další věc. Eh, chtěl bych poprosit komisi, aby řekla, kdy přesně s těmito návrhy přejde do praxe. Děkujeme mnohokrát, pane Zebr. Pan Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji Lindo za tuto iniciativu, protože je to skutečně dramatická událost. A je velmi dobré, že již eh, komise připravila určité věci, tak aby se ta směrnice o léčivých přípravcích zlepšila. Národní orgány musí být lépe vybaveny, Kontrola trhu, to je téma, které leželo na srdci tomuto výboru i v jiných souvislostech. Velmi důležité mi připadá být ta, eh, důležitá mi připadá být ta dohledatelnost, vysledovatelnost. Eh, zjistilo se, že i v Dánsku existují případy těchto implantátů a eh, pravděpodobně došlo k tomu, že 60 škodlivých implantátů od, od firmy PIP bylo implantováno v klinice, kde bylo celkem operováno tisíc žen. Ta klinika se zavřela a všechny eh, eh, všechny dokumenty byly zničeny. To znamená, že mně připadá být zcela ústřední to téma dohledatelnosti. Kromě toho si tedy domnívám, že e, bychom si měli e, přesně promyslet, co je na americké legislativě dobré a co ne. Neměli bychom to e, skopírovat přesně. Jedna myšlenka, která se tady objevila, je ta, že neoznámené kontroly by měly, neměly probíhat pouze u výrobců, ale také v rámci celého dodavatelského řetězce, protože se může stát, že může dojít k falšování v průběhu toho dodavatelského řetězce, ne pouze u výrobců 2020. Takže by bylo dobré, kdyby eh, se komise na to podívala, prosím jí, aby to prověřila a aby eventuálně tedy do revidovaného návrhu směrnice přijala neohlášené kontroly v rámci celého dodavatelského řetězce. Eh, děkuji Petr, eh, Petře Líze a nyní Dagmar Rodbern. Děkuji, pane předsedo. Já velmi lituji toho, že téma léči, léčivých přípravků diskutujeme teprve poté, co došlo ke skandálu, protože ten problém už tu existuje od doby, kdy platila stará legislativa. My nyní pracujeme na revizi, komise se o to stará a je to dáno tím, že jsme všichni zjistili, že tu existují určité nedostatky. To, co tu zaznělo, je samozřejmě naprosto správné, ale nic z toho, eh, co tu zaznělo, nezabrání tomu, aby se to stalo znovu. Ve staré legislativě bylo možné, aby členské státy samotné určili kompetentní orgány, příslušné orgány, které budou kontrolovat čistě technické složení daného eh, přístroje nebo eh, přípravku, což je směšné, protože pouze v samotném Německu je takových orgánů 16. Každý výrobce se může rozhodnout, jaký orgán eh, si zvolí. Například francouzský výrobce může zvolit polský orgán, německý výrobce může jít ku příkladu do Itálie, tak aby mu to ten orgán zkontroloval, ale je tu tedy celá řada pověřených orgánů. Pan Lecker paní lékař řekl, že výrobce těchto silikonových implantátů chybně uvedl, že používá uh, lékařský silikon, ale byť by tady uvedl něco jiného, tak by německý TIF v Rheinlandu nemohl zjistit, jestli uh, ten silikon je zdravotně závadný nebo ne. To znamená, že tady máme uh, tu ten princip, že ta legislativa týkajících se eh, těchto věcí implantovaných do těla je příliš slabá. A já se tedy ptám komise, jestli se také domnívá, že zcela nezávisle na tomto případě, na této události, by eh, tím hlavním problémem jsou ty pověřené orgány v jednotlivých členských státech. To je totiž nejslabší místo celého systému a já se vás ptám, jak to chcete změnit. Podle mého názoru potřebujeme, potřebujeme jeden orgán, buď eh, tedy orgán pro léčivé přípravky, jako například EMA e, v Londýně, e, není možné, aby e, to dělali různé orgány, protože jinak, pokud to nezměníme, to bude násled, to, tomu bude do budoucna stejně. A já jsem tedy přesvědčena o tom, že potřebujeme jiný schvalovací postup jinou registraci. Jednotlivé kategorie těch léčebných přístrojů musí být mnohem více podrobeny povolovacímu řízení, tak abychom kombinované produkty, které obsahují nějaké aktivní složky, mohli více kontrolovat a abychom tedy tu, ten proces eh, povolování eh, celkově eh, zpřísnili. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní Chris Davis. A já tady uzavřu seznam řečníků, protože jinak bych musel omezit jednotlivé řečnické doby na jednu minutu. Takže nyní Chris Davis a potom Michelle Ravizi, pan Paňo a další. Šaldemos und viele, viele andere. A mnoho dalších. Hebner, Weisgerber, McGuinness. So, dann gibt Ah, oh, jetzt. Tak, prosím. Tím pádem řečnický seznam je uzavřen, všichni tam jste, ale omezím vás na minutu a půl. Nejprve Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Dvě konkrétní otázky na komisi. Prsní implantáty z Francie byly schválené regulačním orgánem ve Francii a dostali tu značku CE? A pokud ano, pokud to CEčko měli, znamená to, že národní regulační úřady mají nějakou možnost zabránit uvádění těchto produktů na trh ve své konkrétní zemi? Děkuji. Pan předseda bohužel bez mikrofonu. Jako další Michel Rivazí. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla kolegům připomenout, že je více než 500 tisíc žen v po celém světě, které tyto implantáty mají operovány. 30 tisíc ve Francii a mnoho ve Spojeném království, ale nejvíc jich je v Latinské Americe. Kolegové zmínili problém certifikace a e, certifikace nebyla udělena francouzským úřadem, e, byla udělena úřadem německým pokud ten certifikační úřad neprovádí kontrolu v příslušné laboratoři, pak máme problém. Eh, ředitelem byl pan Más a on všechny ty produkty vlastně vzal pryč, A dokonce se tam uvádělo, že ta, ten silikon nebyl průmyslový, ale opravdu medicínský. Takže v té nové směrnici, pokud budeme mít nějakou kontrolu certifikace, tak je zásadní, aby se to dělalo pořádně. Pokud to tak nebude, tak e, se nám objeví takovéto typické případy podvodů a ti podvodníci zkrátka Eh, nechají zmizet jakékoliv produkty, které by ten podvod mohly naznačit, když má přijít nějaká kontrola. Pak zde máme otázku národních agentur. Chirurgové v Marseji v roce 2008 už věděli, že s těmito produkty problémy byly a kontaktovali národní agentury. A je tedy potřeba, aby tyto národní agentury rychleji reagovaly na jakékoliv vedlejší účinky, které se u produktů objeví. Třetí věc, kterou chci zmínit, ta zatím nebyla zmíněna vůbec, je odpovědnost chirurgů. Jak se může stát, že chirurgové celou řadu let implantují tyto implantáty a pak se jim vracejí ženy, eh, kterým se ty implantáty protrhly a ti chirurgové se tváří, jako by se nic nestalo. Takže i z právního hlediska zde máme odpovědnost chirurgů, protože ti zkrátka schrábnou ten balík peněz, který za operaci dostanou a po celé Evropě máme všechna tato ustanovení o medicínských zařízeních a pomůckách, ale musíme zajistit, abychom měli i náležitou legislativu regulační. A úplně nakonec já si myslím, že eh, podobné případy vidíme například také u různých vaginálních prostředků. Zde je potřeba zjistit, co se s nimi děje, jak v Evropě, tak v USA. Dobrá kolegové, říká pan předseda, děkuji. Já připomínám, že máte minutu a půl, když budete mluvit déle, berete čas ostatním kolegům. Není možné, aby někdo mluvil dvě a půl minuty. Dále pan paně, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, ze všeho nejdříve si myslím, že musíme uznat, že opět čelíme zdravotnickému skandálu v Evropě, čímž se vracíme k podobné situaci, kterou jsme e, zažili v případu mediáty v celé Evropě. Je jasné, že od komise potřebujeme zodpovězení různých otázek, jak říkala Linda McEwen musíme zjistit, zda je potvrzené, že od roku 2000 a dál FDA, agentura ve Spojených státech, už měla pochybnosti o produktech společnosti PIP a řekla, že po kontrole v, ve výrobní továrně identifikovali celou řadu problémů a e, měli podezření na podvodné produkty. Za další, může komise potvrdit, že věděla, že v letech 2005 a 2006 byly podány různé stížnosti proti PIP eh, vzhledem k protrhávání jejich implantátů a v roce 2006 se objevily stížnosti na defektní implantáty i ve Francii. A plastičtí chirurgové ve Francii se marně snažili upozornit úřady na tento problém v letech 2008 a 2009 až teprve nyní, tedy poté, co společnost vyrábějící implantáty PEP e šla do likvidace, až teprve teď všichni přiznali, že tyto produkty byly daleko levnější než ostatní produkty. A proč? Na to nikdo neumí odpovědět. Zástupkyně komise připomněla, že existuje směrnice, která už byla v tu dobu v platnosti, takže došlo k jejímu porušení. Ačkoliv pravda, měli bychom uznat, že nyní je potřeba zajistit, že dojde ke zlepšení této směrnice o medicínských pomůckách. Děkuji. Dále Elena Antonesku. Jedna minuta 30 sekund, prosím. Ano, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že je jasné, že ten případ, o kterém se dnes bavíme, Eh, zanechává mnoho otázek vzhledem k bezpečnosti a požadavcích na regulaci těchto produktů. Diskutujeme o nutnosti zlepšení eh, této směrnice, to už po nějakou dobu. Chtěla bych komisi upozornit proto na to, že se musíme zaměřit na nové technologické možnosti a technologický pokrok v oblastech, jako je například nanotechnologie. Já si myslím, že potřebujeme daleko, daleko přísnější legislativu, Eh, ve věci této třetí kategorie pomůcek a implantátů. Potřebujeme také lepší dohled a lepší dohledatelnost těchto implantátů. Potřebujeme také více zpětné vazby od spotřebitelů a potřebujeme centrálnější registr informací. Eh, chci se zeptat, zda ten systém na Eh, systém úřadů, eh, které registrují tyto produkty, kterých je tedy víc než 80, zda by tento systém měl fungovat i nadále. My od komise očekáváme lepší a transparentnější regulaci, která poskytne více bezpečnosti a jistoty evropským spotřebitelům. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Dále kolega Šáders. Nesse Šáders? Děkuji, paní Childers. Předřečníci už v podstatě mou otázku položili. Já bych měla eh, ještě jedno takové varování eh, směrem na komisi. V těchto situacích, kdy se stane něco nepříjemného, je, myslím, naprosto zásadní provést forenzní analýzu toho, proč k tomu problému vůbec došlo. To znamená, musíme se z toho problému poučit. Rovněž eh, máme rizika související s legislativou v určitých oblastech a s eh, nezohledněním oblastí jiných, když nakládáme s případy, jako je toto. Eh, a pokud jde o opakování těchto rizik samozřejmě. Pokud jde o registrační úřady, zde myslím, je potřeba provádět registrační a monitorovací audity, které musí být spravedlivé pro všechny. Například u nás Eh, tyto agentury jsou sledovány doslova na každém kroku. Já si nejsem vůbec jistá, zda tomu tak je i v jiných zemích. Samozřejmě chceme eliminovat duplicitu jakýchkoliv kontrolních procesů, protože pokud k takové duplicitě dochází, tak zákonitě něco jiného vynecháme, protože e, zkrátka dochází k e, přílišnému monitorování institucí, které už jsou monitorovány svými národními orgány a něco nám zkrátka tou sítí musí proklouznout. Já se chci proto zeptat, zda bude docházet k uniformní aplikaci takového toho monitoringu, auditu a, a aktivit těchto registračních úřadů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. E, Kriste Šaldemóze. Well, děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se všemi, kteří hovořili přede mnou. Máme to skutečně problém. Ptám se tedy komise, kdy budou moci evropští pacienti důvěřovat implantátům, které dostávají, protože dneska tomu tak není. V Dánsku jsme se například dozvěděli, že 500 uh, eh, lidí došlo, dostalo umělý kloup a e, kyčelní kloub a doktoři varovali před tou kvalitou a teprve loni e, se e, tomu začali věnovat. To znamená, že mnoho lidí by nyní chtělo nový kyčelní kloub a vládne to velká nejistota. Já se tedy ptám, jak to vypadá s dohledem na trh, protože není dostatečný dohled nad trhem, bezpečnost není dostatečná. My bychom zkrátka jenom rádi věděli, kdy, kdy evropští pacienti budou schopni důvěřovat evropským produktům, evropskému trhu, kdy dojde k lepší koordinaci mezi členskými státy, kdy bude fungovat lepší dohled nad trhem. Děkuji. Děkuji a nyní, říká pan předseda, bude hovořit paní Sofie Okony. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, zazněla tu již celá řada věcí, nicméně se domnívám, že tři body by bylo dobré ještě zmínit. Za prvé, ráda bych řekla, že tyto lékařské prostředky, produkty jsou velmi důležité pro celou řadu občanů. Jedná se o implantáty, jak už jsme dneska slyšeli, ale existují samozřejmě i jiné produkty, které jsou dočasně implantovány do lidského těla a tyto nejrůznější lékařské přístroje, produkty nevyžadují tak drastické, eh, drastická opatření jako eh, uvádění na trh léčivých přípravků. A proto se ptám komise, jestli bychom neměli vytvořit přístup, který by byl stejně detailní jako u uvádění léčivých přípravků na trh. To je jedna věc. A druhá věc, šéf podniku, eh, kterému je přikládána nebo pokládána Mm, tato událost za vinu, řekl, že to eh, nechal eh, registrovat v Německu, protože ta laboratoř postupovala pružněji než jiné laboratoře, například v, například v Belgii. A proto se ptám, je to otázka na komisi, jestli by nebyla dobrá jakási harmonizace, pokud jde o kontrolu jednotlivých členských států. Tak aby skutečně k tomu nemohlo už dojít, aby teda opravdu francouzský podnik nemohl tímto způsobem to obejít. A poslední záležitost, ano, ty kontroly, inspekce. Už jsme o tom hovořili. Samozřejmě, když například dojde k takové kontrole v nějaké restauraci, abychom zkontrolovali, zda platí všechna pravidla a tak dále, tak samozřejmě, že to musí být neoznámená kontrola. Ty, to je naštěstí přece nemůžeme dělat tyto záležitosti nadále. To znamená, budeme informovat všechny tyto výrobce, přece nemůžeme chránit výrobce, musíme samozřejmě chránit naše klienty. Taková kontrola prostě musí být neohlášená kontrola. Děkuji a nyní Jolanta Hybner, prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, toto je jasný případ, toto je případ velice obtížný. Je to případ ohledně ochrany zdraví. Může to mít veliký dopad na zdraví našich žen. Například ženy, které poté trpí různými mm, příklady problémy s rakovinou, právě ženy, které podstoupily tuto operaci implantátu. Čili opravdu ten obrázek je širší, proto bych se ráda zeptala, co komise hodlá udělat v rámci inspekcí, kontrol, od kdy má komise informace k dispozici ohledně možného ohrožení zdraví těchto žen, kdy zahájí komise tyto kontroly, kdy zahájila, zda zahájila kontroly. Já zde nechci obňovat zdravotnický personál z toho, že používal nějaký nevhodný materiál. Ty implantáty, které se používaly, prostě byly certifikovány. Když lékař prostě použije takový certifikovaný materiál, tak samozřejmě eh, ne, nemohou okamžitě předpokládat, že tam není všechno v pořádku s takovým produktem. Proto bych se ráda zeptala, co udělala komise proto, aby obrátila pozornost jiných společností tímto směrem. To znamená, že se nesmí používat takový materiál. Děkuji a nyní Ania Weisgerber. Děkuji, pane předsedo. Tento případ francouzské společnosti PIP samozřejmě eh, svědčí o tom, že to je závažná kriminální trestná činnost, ale zároveň to dokazuje, že eh, tu nastávající revizi eh, směrnice o léčivých přípravcích musíme využít k tomu, aby kontrola kvalita byla, kvality byla ještě nadále zpřísňována. Nemůže se stát, aby prsní implantáty byly mm, vyráběny z průmyslových madracových silikátů a zároveň měly značku CE a dostávali se tak na trh. Již při registraci musíme postupovat důsledněji, tak aby již v této situaci bylo zabráněno podobným příkladům. Podobně jako paní Rothbirnd, eh, si, se domnívám, že bychom neměli zpřísnit kontrolu pouze u registrace. Měli bychom tu kontrolu zpřísnit celkově. Může se totiž stát, že dochází na trhu k falšování, k padělání produktů a proto je velmi důležité, aby ty kontroly byly nečekané, namátkové a neohlášené a aby také probíhaly v nejrůznějších eh, etapách toho dodavatelského řetězce, ne pouze u výrobců, ale jak řekl Petr Líze,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 Mm, vidíme ovšem, že je to spojeno i s větším výskytem rakoviny. Ovšem zdravé ženy by měly uvažovat jiným způsobem. Měly by rovněž například navrhnout to, aby legislativa obsahovala v sobě už určité prvky lepší informovanosti. Ženy by prostě měly být kvalitnější způsobem informovány, měli by vědět o tom, měli by si uvědomit, že ten, ta budoucnost v silikonu prostě není. Měla by být spíše v zdra, v zdravém způsobu života, který představuje určitou hodnotu. Toto by mělo být zdůrazňováno. A tento aspekt by prostě asi měl být i zahrnut do legislativy. Děkuji mnohokrát. Dále, další řečník, prosím. Um, děkuji, pane předsedo. Dvě věci. Jedna je určitá reakce na tento zjištěný problém, který v podstatě vlastně to ještě posílilo strach žen, zvětšilo strach žen ve velké ve Evropské unii. U nás ve Velké Británii například byla jiná reakce než ze strany úřadu než v Irsku. Lidé samozřejmě si čtou všechny ty informace, co se děje v Evropě. A já mám prostě pocit, my jelikož například máme takový systém včasného varování v potravinovém řetězci, máme zde lepší reakci, koordinaci této naší reakce. Asi bychom mohli mít podobný systém k dispozici i pro tato zařízení, pro tyto produkty v případě problému, tak abyste byly určité záruky, které bychom poté mohli poskytnout pacientům. V některých členských státech bohužel občané se bojí, protože jim bylo řečeno například nemusíte si nechat vyndat tyto implantáty, ovšem hned ve vedlejším nějakém sousedním státu. Ta reakce byla úplně jiná, čili já si myslím, že komise by na toto měla reagovat. To znamená ten způsob naší reakce. Ano, druhá věc, podvod. Samozřejmě k tomu došlo, to je jasné. Ovšem potřebujeme určité kontrolní mechanizmy, tak abychom to všechno zkontrolovali. Já si myslím, že dodavatel těchto průmyslových silikonů prostě prostě i ten musí samozřejmě být kontrolován. To znamená, kam posílá tyto produkty, kam je zasílá. Musíme zde mít opravdu velice jasné, striktní kroky, které budou následovat, protože samozřejmě lidé žijí u těchto prsních implantátů, to nejde pouze o ně, jsou zde jiné typy implantátů, budeme zde využívat, já nevím, třeba klouby a tak dále, čili mm, to jsou další problémy, už se o tom zmínila kolegyně, právě takový klou, výměna kloubu, s tím právě i tyto produkty, s těmi byly problémy. U nás například byla koordinovaná reakce, tak abychom jak se uklidnili naše mm, pacienty a to si myslím právě potom voláme. Děkuji. Nyní Andres eh, Perelo Rodriguez. Děkuji za slovo, pane předsedo. Je zde jedna věc, která je jasná. A to, to, že ten kontrolní mechanismus prostě má mnoho nedostatků, pokud teda takové produkty, defektní produkty jsou autorizovány, jsou schváleny, tak to je problém. Musíme se snažit zjistit, proč, proč tento systém selhal. Máme zde legislativu, legislativa, která asi zřejmě není dostačující, ale i když ji změníme, tak prostě neustále budeme mít problém, pokud nebudeme schopni identifikovat přesně ty nedostatečky, ty nedostatečná místa, nějakým způsobem na ně reagovat. Samozřejmě lepší vysledovatelnost, to musíme mít k dispozici. Ovšem, zároveň si musíme uvědomit, že je to obrovský skandál skutečně velikého rozsahu a já mm, samozřejmě respektuji subsidiaritu, vím, že různé členské státy mají různé národní orgány, ovšem vidíme, že ženy se v tomto konkrétním případě dostaly do svízelné situace, protože ta reakce v jednotlivých zemích je různá, různí se my potřebujeme postupovat podobně v celé EU, musíme napravit nedostatky, které jsme identifikovali. V tomto procesu je jasné, že kontroly byly nedostatečné a prostě musíme <laughs> opravdu velice jasně pranířovat tam, kde to za to stojí a kde to to má opodstatnění. Prostě nemůžeme dovolit našim výrobcům, aby určitá část jejich produktů prostě splňovala um, legislativu a jiná část zase ne. To prostě nestačí. Děkuji. Nyní Mario Pirillo. Eh, Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Chtěl jsem poděkovat Lindě chtěl jsem jí poděkovat za to, že nám dala tuto příležitost, že nám poskytla příležitost prodebatovat tuto záležitost. Tato francouzská společnost, která vyráběla tento defektní produkt, ta skutečně na jejich bedrech leží obrovská odpovědnost. V Itálii například Hmm, se na úřady obrátilo mnoho lidí se stížnostmi. Tyto implantáty mohou vést k nádorovým onemocněním, i když zatím si nejsme jistí, ale je to možné. Asi 30 tisíc takových implantátů ve Francii bude muset být vyjmuto. Všem to co mě zneklidňuje úplně nejvíc, je, že tato francouzská společnost exportovala 80 své výroby do celé EU a rovněž do Latinské Ameriky. A to si myslím, že je něco, co si zaslouží zamyšlení. Rád bych eh, požádal komisi, aby tato vigilance v členských státech byla dodržována, aby zde byla opravdu denní kontrola, dohled, to je zásadní. A komise by měla zajistit, aby tomu tak opravdu bylo. Děkujeme, pane Pirlo. Nyní Elizabeta Ganini. Děkuji za slovo, pane předsedo. Bez pochyby musíme posílit vysledovatelnost um, těchto produktů. Musíme mít, řekněme, takové podobné standardy, které budeme uplatňovat v jednotlivých státech, jednotlivými národními orgány, tak abyste byli podobné mm, podobně kvalitná kontrola, nezávislý dohled, tak abychom zredukovali rizika. Myslím si, že bychom měli využít této příležitosti k poskytnutí rozsáhlejších informací našim ženám, abychom je trochu uklidnili, aby skutečně mm, se nějakým způsobem sklidnili. Informace z italské strany, kterou jsem získala, je, že bez ohledu na to, mm, jaké implantáty se využívají, i kdyby to splnilo veškerá možná kritéria, prostě prsní implantáty, neumožní zabránění nádorům, protože v podstatě je obtížné například poté eh, u různých kontrol, vyšetření mm, kontrolovat důsledně mm, tyto orgány. Čili to bychom měli ženám velice jasně říci. Nesmíme rovněž zapomínat na to, že opravdu nesmírně, mm, že ženy ve velice mladém věku podstupují tyto operace se všemi riziky, která to představuje. Ráda bych se zeptala, zda je pravda, to, co jsem slyšela, a to, že v podstatě ten mm, vynález těchto implantátů údajně mm, vyrábí pod jiným jménem 400 mm, implantátů denně. Děkujeme, paní kolegyně. Nyní dostane slovo komise generální e, ředitelka DG Sanko, která je zde, Parola Testory. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na vše, co zaznělo. Nejprve, pokud jde o ten nový návrh. Eh, paní McAvan, pan Líze a další se zeptali, jaké jsou naše záměry. Jak řekla má kolegyně, my děláme takzvané zátěžové zkoušky, stres testy, takže analyzujeme naše návrhy, které už byly připraveny a chceme zjistit, zda to, co navrhujeme, zabrání podobným případům do budoucna. Momentálně je naším záměrem to, že posílíme a významně zpřísníme kontrolu a dohled nad trhem a dohledatelnost produktů. Nicméně nechceme jít cestou předprodejní autorizace. A vysvětlím proč. Potřebujeme zajistit, že všechny národní povolovací orgány budou mít stejnou kontrolní kapacitu. Nejedná se o to, že by si někdo měl vybrat, to znamená, že by si výrobce měl vybrat, zda půjde za jedním schvalovatelem nebo za někým jiným. Důležité je, abychom měli takovéto autorizované schvalovatele a schvalovatele příslušné k provádění kontrol a zajistit, že tyto instituce budou všechny působit na stejné úrovni a to ve všech 27 členských státech. Je nutné mít náležitou ka- kontrolní kapacitu, mít auditní procedury, mít transparentnost kontrolních zpráv, abychom měli stejnou úroveň e, kontrol v celé Unii. Za další. Linda McEwen řekla, že jsou nutné neohlášené kontroly. To je pravda. Jsou nutné nejenom ve výrobních závodech, ale dohled nad trhem by měl probíhat v celém e, dodavatelském řetězi, to znamená na úrovni výroby, na úrovni používání, na úrovni pacientů. A za další potřebujeme dohledatelnost. Jak řekl Petr Líze, bohužel dnes neznáme všechny ženy, které obdržely tyto implantáty, protože nemáme nic, co, by, co bychom mohli označit jedinečným identifikátorem. To znamená, tyto implantáty nemají jedinečné sériové číslo, abychom věděli, komu přesně byly operovány, který pacient je má. Takže potřebujeme tento jedinečný identifikátor. Dnes máme databázi eh, zdravotnických prostředků, ale ta je nekompletní, takže ji potřebujeme doplnit. Musíme mít plnou dohledatelnost eh, v rámci celého výrobního a aplikačního řetězce těchto, těchto implantátů. Nejde o to, zda to má být úroveň, zda to má být, eh, zda problémem je certifikace. Problémem je kontrola a dohled nad trhem a dohledávání těchto implantátů v oblasti tedy jejich dohledatelnosti. Eh, je pravda, že agentura FDA v USA v minulosti prováděla kontroly. Ano, je pravda, že FDA provedla kontrolu v roce 2000 v tomto konkrétním závodě, ne kvůli silikonovým prsním implantátům, ale e, kvůli e, prsním implantátům užívajícím solný rostok, protože silikonové implantáty v USA tou dobou nebyly povoleny. Takže e, prováděli autorizační kontrolu a nepovolili dovážení produktů této společnosti provedli FDA asi dvě nebo tři kontroly, ovšem o nás, eh, o nich nás neinformovali. Na evropské úrovni tyto informace získáváme až nyní. My jsme se na začátku ledna, 10. ledna konkrétně agentury FDA ptali, oni nám poskytli všechny informace, ale my jsme ty informace v minulosti neměli. To je nemilé. Kdybychom ty informace byli měli, byli bychom mohli dříve intervenovat. Proč jsme ty informace neměli? Jsou to informace důvěrné, eh, Američané s nimi nakládají jako s důvěrnými informacemi a my máme z úvodu o zachování důvěrnosti informací až od roku 2007. Bohužel eh, se vztahuje na to, co se stalo po roce 2007, ne co se stalo před ním. Jaké byly povinnosti úřadu v rámci stávající legislativy? Odpověď Chris Davisovi. Ano, úřady měly závazek zajistit, že na trh se uvádějí pouze produkty splňující všechny požadavky, takže to byla celková, obli- celková povinnost pro všechny úřady, i pro ty francouzské, které se starají o dohled nad trhem, aby zajistili, že se na trh dostanou pouze produkty, které splňují povinnosti. Francouzské úřady měly právní pravomoc tyto produkty zakázat, zastavit jejich šíření. A to udělali v březnu 2010 když se objevily první signály, že eh, pacienti s těmito implantáty mají problémy a objevilo se to možné napojení na výskyt rakoviny. Takže francouzi jednali v roce 2010 a měli právo, byli by bývali, byli informováni eh, jednat už dříve. Teď eh, k otázce paní Rivazy, ty vaginální prostředky tu situaci zatím neznáme, ale budeme se informovat. proč neprobíhá více e, výměny informací na mezinárodní úrovni? E, je pravda, že 80 až 90 těchto implantátů bylo exportováno do třetích zemí. Takže v podstatě jenom minimum se jich dostalo na náš trh. My na mezinárodní úrovni spolupracujeme v rámci tzv. Global Harmonization Tax Force s USA, Kanadou a Japonskem a pokoušíme se vyvinout určitý právní základ eh, pro výměnu informací z auditů a pro výměnu zvláštních zpráv na mezinárodní úrovni. Ale jak už jsem řekla, jedná se o důvěrné informace a je hodně těžké vybudovat tento systém výměny informací na mezinárodní úrovni, ale je to podle našeho názoru naprosto zásadní. Takže Až předneseme svůj nový návrh legislativy, to plánujeme v březnu, e, možná se o několik týdnů opozdíme, protože jak jsem řekla, komise chce, aby ten nový návrh zajistil, že se do budoucna vyhneme podobným problémům. Jednoznačně váš výbor budeme informovat, jakmile svou práci ukončíme, jakmile ukončíme ty zátěžové zkoušky. Děkuji vám za pozornost. Vielen Dank. Děkujeme, paní Tistory. A nyní tedy předám ještě jednou slovo Lindě McEvan, která otázku položila. Vidím, že otázku chtěla položit i paní Roth Berend. Chci pouze položit jednu doplňující otázku. Vy se věnujete celé řadě věcí, o které jsme žádali. Mám pocit, že ty věci, o kterých hovořila paní Testory, týkající se eh, nové legislativy, jsou důležité. Ráda bych se pouze zeptala, jestli nyní bude nějaká role pro Evropskou agenturu pro léčiva. Protože to, co jste nám řekla, tak eh, to vypadá uh, zcela zvláštně. Někdo to vyšetřuje třeba ve Francii, nikdo o tom neví. A proto se ptám, jestli agentura pro léčiva v Londýně bude moci tady jednat v rámci a jménem celé Evropské unie, protože to bude ten kontaktní uh, bod, to bude ta databáze. Já pracuji na legislativě v oblasti farmakovigilance a my tady máme tedy uh, kapacitu v Evropě, která se může těmto otázkám věnovat a měli bychom toho využít. Uh, Eh, nejde tady o to, abychom byli navzájem nějak závistiví, jde o to, aby na prvním místě stála bezpečnost pacientů. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ich... Děkuji. Já nechci znovu otevírat seznam řečníků. A Navrhuji, abychom o tom ještě jednou hovořili mezi koordinátory, protože se domnívám, že je velmi důležité, abychom o tom diskutovali i nadále. Nebyla to závěrečná diskuze, nedostali jsme závěrečné odpovědi. Já nechci působit potíže, já vás chápu. Já vím, že se nechovám správně, ale já si myslím, že eh, paní Satory by si měla odnést nějakou zprávu. Eh, neměli bychom to řešit pouze na koordinátorech. Paní se tady řekla eh, do, věci, které byly velmi dobré, jako vždycky. Nicméně 10% dobrých nebylo. A sice šlo o otázku, jak se tomu budeme věnovat do budoucna takovýmto případům. Eh, my zatím máme ve staré legislativě čtyři třídy léčivých přípravků. A pouze jedna třída má konkrétní specifický postup. A já ještě jednou vyzývám komisi, podobně jako paní Linda McEwen, abychom to změnili. A paní Satora byla trochu, Satory byla trochu zdrženlivá a nesouhlasila se mnou, že bychom tady potřebovali uh, proces registrace. Já si myslím, že ho potřebujeme, možná ne pro všechny třídy, ale uh, ne pouze pro jednu. Já si myslím, že tady musíme zavést nové definice, protože uh, Tady máme eh, do budoucna nejrůznější léčivé eh, prostředky a potřebujeme tedy specifické a eh, konkrétní postupy. Já se velmi omlouvám, pane předsedo, že takto narušuji vaše první zasedání, ale já si myslím, že paní Satory by tedy měla vyřídit tu zprávu, to základní poselství, že by za to měla především zodpovídat AMA. To by měla být ta agentura, která to řídí. Nesmí to být členské státy. A pokud členské státy nějak e, sehrají roli, tak by to mělo být lépe organizováno v tuto chvíli ty registrační orgány ve členských státech nefungují dobře, musíme si to přiznat a musíme to změnit. Děkuji. Dobrá, děkuji. Teď se stalo přesně to, čeho jsem se bál. Když dám slovo jednomu na 30 sekund, eh, tak se přihlásí další. No. Tak teď kolega Žil, ale pak to už opravdu musíme uzavřít, prosím. Hmm, já rovněž na kolegyně z komise. Bohužel neodpověděla jste na všechny otázky, které jsme položili a to, že v podstatě jste neodpověděla opravdu i na ty všechny žádosti, to znamená 2005, 2006, které jsme zde viděli, stížnosti ve Francii, v Británii a tak dále. To znamená, že v podstatě nic nebylo koordinováno, že v podstatě v té směrnici, kterou jsme měli na evropské úrovni, tak jsme v podstatě neměli takové možnosti v té době. To znamená, že skutečně bychom měli proskoumat my, jakožto poslanci Evropského parlamentu, parlamentu, tam nedošlo k nějakému porušení, pokud jde o tu směrnici, která existovala v té době, tak jak opravdu byla definována, zda nedošlo opravdu k nedostatku určitých pravidel, určitých možností, to znamená, řekněme, nějakou vyšetřovací komisi bychom mohli dokonce ustavit. Je velice důležité nejenom zlepšit ten systém, ale proskoumat, podívat se, jak je to možné, že došlo k, to, k této nefunkčnosti, to znamená, to znamená v těch posledních sedmi letech So, vielen Dank. Dobrá, děkuji. Děkuji i komisi a děkuji i všem kolegům a kolegyním za disciplinovaný průběh této rozpravy. Myslím si, že eh, promluvit si o tomto tématu bylo naprosto nutné. Nutné bylo podívat se, jak budeme dále pokračovat v řešení této věci, protože zde máme 400 až 500 tisíc občanů, respektive občanek, které jsou tímto postiženi v Evropě a to je velmi vysoké číslo a je potřeba tento problém jednoznačně napravit. Jedná se o téma eh, veřejného zdraví a je potřeba zajistit, aby takovéto produkty se zkrátka nedostaly na trh, aby eh, příslušné výrobní závody byly zavřeny a proto ta diskuse byla naprosto zásadní a musí pokračovat. Děkuji vám všem. Takže teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je zpráva delegace výboru Envy do Turecka. A já bych poprosil Joe Linena, aby promluvil jakožto šéf této delegace. Jednalo se o delegaci ve dnech 2. a 4. listopadu 2011 takže poprosím Joe Linena. A nejprve tedy samozřejmě, kdo chcete opustit sál, tak jej opustte. A nyní máme 10 minut, což je hodně ambiciozní, pravda, ale brzy nám přijde návštěva, chceme být i slušní a nechceme nechat naši návštěvu čekat. Takže prosím, Joe Leinen má slovo. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Jeli jsme do Turecka, protože kapitola týkající se životního prostředí je víceméně jedinou kapitolou eh, v rámci těchto přístupových jednání a musím říci, že delegace eh, zbudila eh, velkou pozornost, protože byli zastoupeni všichni důležití aktéři z výboru Eh, pro zemědělství, pro životní prostředí, takže to skutečně byla důležitá záležitost pro naše turecké partnery. Turecko zažívá obrovský hospodářský růst 8 až 9 nyní již po druhé a skutečně dochází ke konfliktům, eh, pokud jde o otázky životního prostředí. Velkou potíž představuje zásobování energií. My jsme o tom často diskutovali a je velmi zajímavé, že v Turecku eh, existuje průmyslový eh, svaz, který se snaží vydávat směrem eh, k, účinnější, k účinnějšímu používání energie a k obnovitelným zdrojům energie, a to dokonce více než vláda. Eh, Turecko má eh, nejrůznější formy využívání energie, vodní, větrné energie, dokonce chtějí postavit i jadernou elektrárnu. My jsme tedy upozornili na to, že se snažíme vydávat spíše směrem k energetické účinnosti a k obnovitelným zdrojům energie. Další důležité téma, které, o kterém jsme hovořili s ekologickými svazy, byla kontrola ekologic, ekologičnosti. Eh, legislativa v Turecku sice existuje, ale pro, při provádění dochází k velkým nedostatkům a je tu mnoho výjimek. To znamená, že na papíře to je, ale v praxi to funguje pouze z části a myslím si, že tady skutečně musí dojít ke značnému zlepšení. Hovořili jsme s ministerstvem zemědělství velmi intenzivně o hygieně eh, zemědělských produktů. Velmi se to zlepšilo, omezení dovozu z, takřka změnila, z, eh, zmizela, kromě hovězího masa z Rumunska a Bulharska, ale myslím si, že eh, Turecko by mělo zlepšit označování produktů. Tady jsou velké nedostatky. Pokud jde o zdraví, tak v této souvislosti jsme hovořili především o konzumaci tabáku, ale také alkoholu, o onemocnění dýchacích cest, které představují velký problém. Eh, ve městech je znečištěný vzduch, ale hm, onemocnění dýchacích cest jsou způsobena také kouřením na pracovišti a v domácnostech. Turecko je i nadále velmi ambiciozní zemí, snaží se tedy eh, pohnat ten přístupový proces dopředu. Minister pro evropské záležitosti pan Bačič eh, se stěžoval na to, jak eh, Nevyspětatelné země v Evropské unii někdy jsou, pokud jde o vztah s Tureckem, když se změní vláda, tak se změní i postoj k Turecku. My víme, že nadšení pro vstup Turecka do Evropské unie kleslo se, sedma, se 75% dokonce na 35%. To znamená, že Evropa musí být soudržná, koherentní ve svém vztahu k Turecku budu vás informovat i o jedné nepříjemné záležitosti. Naše kyperská kolegyně, eh, paní Teocharus, Eleny Teocharus, byla při jednom zasedání eh, přivítána eh, Eh, vysačkou představitelka Jižního Kypru v řecké zprávy. Byl to takový test, jestli tady to přijmeme. Kolegyně odešla, já jako vedoucí delegace jsem proti tomu protestoval a následně tedy turečtí partneři od toho upustili a na dalších jednáních už se tomu tak nestalo. To znamená, že eh, v příštím roce budeme mít kyperské předsednictví a měl to být zkrátka jen takový test toho, do jaké míry jsme ochotni přijmout turecký pohled na Kymerskou republiku, do jaké míry jsme eh, schopni to akceptovat a my jsme se proti tomu ohradili. Myslím si, že ta návštěva stála za to, protože Turecko je velká země a máme skutečně velký zájem na tom, aby eh, se situace v Turecku tedy vydávala směrem, jakým se vydává celá eh, Evropská unie. Děkujeme Jo Lajnemu za tuto zprávu a eh, nyní se přihlásil, přihlásil pan kolega Sila Kakis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jednalo se o velice zajímavou návštěvu Turecka. Já jsem hovořil o několika konkrétních tématech. Pravdou je, že Turecko se velice rychle rozvíjí. A pravdou také je, že se jedná o velice silnou průmyslovou zemi v našem regionu. Zdá se, že v příštích pěti až řekněme sedmi letech dosáhne Turecko evropského průměru emisí CO2. A to je velice důležité téma, protože Turecko neratifikovalo Eh, a nemá vlastně žádnou konkrétní politiku, pokud jde o emise CO2, to je všem jasné. Já jsem se eh, na tuto otázku opakovaně ptal. Co to znamená? Znamená to pro a pro Evropskou unii, řekněme pro Itálii a ostatní středozemské země, dost, dost velké nebezpečí úniku uhlíku, protože hovoříme o velké průmyslové velmoci, která velice brzy bude naší úrovni emisí CO2 a nemá žádnou politiku pro tyto emise. Toto téma se ze strany eh, komise eh, vůbec neřeší. To jsem se dozvěděl na základě svých dotazů a já si myslím, že to je téma, které by se řešit mělo. Je to téma důležité kvůli energetice. Turecko může energii exportovat, aniž by platilo za emise CO2. A je to téma také důležité vzhledem ke specifickým produktům, které lze z geografického hlediska snadno exportovat na krátké vzdálenosti a nebyly zohledněny v rámci benchmarkingu, protože naše ETS neobsahuje geografický aspekt. Ten benchmarking eh, nemá žádné geografické vazby, což znamená, že část eh, Evropy je geograficky chráněna a část je zranitelná. A tato část je eh, velice blízko mé země, my jsme e, sousedé Turecka, ale podobný problém má Bulharsko, stejný problém má Rumunsko a jiné země středomoří. Je to téma velice důležité. Děkuji. Děkujeme vám. E, nyní je od Romany Pam žádost o slovo, e, protože návštěva už je tu. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, já eh, jsem eh, v Turecku rovněž byla, byla to návštěva velice zajímavá a nechci opakovat to, co už zde zaznělo od ostatních kolegů. Turecko se hospodářsky vyvíjí opravdu velice rychle a dochází k velkému dopadu na životní prostředí. Budeme tuto zemi muset požádat, aby se začala angažovat v tom, aby vytvořila politiku, která bude redukovat, omezovat emise CO2. Bude muset respektovat veškerou evropskou legislativu v oblasti životního prostředí. Včetně toho, že bude muset konzultovat se svými občany. My jsme se setkali s několika nevládními organizacemi zabývající se ochra- zabývajícími se ochranou životního prostředí. Setkali jsme se také s průmyslníky a zástupci podniků. Konzultovat je zkrátka potřeba úplně s každým. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Já mám ještě jednu žádost o slovo, Julie Girling. Prosím, jenom stručně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já vlastně souhlasím s panem předsedou to, eh, této delegace, pokud jde o jeho informace o setkání se zástupci vlády, která byla velice zajímavá. Setkali jsme se s delegací zastupující firmy a průmysl, ale jedna věc, kterou bych chtěla zmínit, která mě zklamala, bylo naše setkání s nevládními organizacemi. Pro nás jako pro výbor je velice důležité zohlednit to, že když jedeme někam na delegaci, jedná se o výdaj, protože nás je celá řada, a smyslem našich cest je to, že se setkáváme tam s lidmi, se kterými bychom se tady setkat nemohli. A tuto možnost jsme nevyužili. Setkali jsme se pouze s jednou nevládní organizací na samém konci naší cesty. Měla to být skupina, nevládních organizací, ale byla to jenom jedna organizace. Organizačně to zkrátka neklaplo. Ale já bych chtěla říci, že vzhledem k tomu, že jsme výbor Envy a jezdíme na delegace, tak jsou nevládní organizace velice, velice zásadní a měly by mít větší prostor v rámci našich delegací, možná na začátku nebo v průběhu, uprostřed, kdy tam ještě všichni jsme, protože nevládní organizace jsou právě ve středu mnoha našich otázek. Tím, že je umístíme na konec našeho, naší návštěvy, návštěvy a navštíví nás pouze jedna nevládní organizace. To je opravdu promarněná možnost. Děkuji. Dank. Děkuji. hlásí se ještě dva řečníci, Horst Schnellhardt. Já budu velmi stručný, protože eh, jsme toho mnoho probrali, ale nevyužili jsme jedné příležitosti. Sice to, to, co nám říkala vláda, zkontrolovat na praktických příkladech. Já to do budoucna považuji za velmi důležité. Oni nám neustále vyprávěli, jak jsou skvělí, co všechno udělali, ale nikdo to neskontroloval, protože jsme si neprohlídli žádný objekt, nic. A to já osobně považuji za velký problém. Jolainen, prosím. Já k tomu budu mít pouze dvě věty, protože eh, když jedeme do Turecka, tak jedeme vždycky do Ankary, kde je vláda, a ne do Istanbulu, kde, jsou, kde je ta společnost. To znamená, že během dvou dní je to tak takřka nemožné. A druhá věc, nevládní organizace v Turecku nejsou bohužel tak propracované a aktivní jako tady v Evropě. Není jich tolik. A určitě jich mohlo přijít více, ale uh, viděli jsme ten zastřešující svaz uh, ekologických svazů, takže uh, do budoucna možná na tom budeme moci klást větší důraz. Děkuji. Děkuji za velmi podrobnou zprávu o této návštěvě a za zkušenosti, které jste přitom nazbírali. Děkujeme za to, že jsme na to mohli reagovat, tak aby to mohlo eh, fungovat jinak a abychom tím mohli eh, zlepšit plánování našich návštěv v jiných zemích. A nyní se dostáváme k bodu pořadu jednání číslo 17. Vítám naši, našeho dnešního hosta. Je to ministrině pro potraviny, zemědělství zemědělství a rybářství Mete Jersko. Já bych naši dnešní návštěvu chtěl věnovat tomu, že nám tedy představíte program dánského předsednictví. Ten program je velmi ambiciozní. Již minulý týden jsme měli jedno, jednoho hosta, mm, Eh, paní Smitovou, bývalou premiérku a já si myslím, že ta návštěva byla velmi eh, podrobná, velmi užitečná, předsednictví je velmi dobře připraveno, vítejte tedy a velmi se těšíme na to, co nám řeknete. Velmi nás to zajímá, protože máme mnoho společných bodů, máme na pořadu jednání mnoho zpráv, které se týkají tohoto výboru, našeho výboru, například účinné používání zdrojů nebo zpráva, o které jsme hovořili včera, která se týká biologické rozmanitosti a příslušné strategie strategie a nebo elektronické označování masa. Práce zkrátka nekončí a my jsme vždycky odkázáni na to, abychom měli dobrou spolupráci s radou, proto se velmi těšíme na vaši prezentaci. Eh, vítáme vás a těšíme se na nadcházejících šest měsíců. Thank you very much. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ano, nové předsednictví, to je pro nás nová záležitost, ovšem vy jste rovněž nový ve své funkci a doufám, že si budeme pomáhat. Že v těch následujících šesti měsících si budeme pomáhat v rámci našeho předsednictví a opravdu jsem nesmírně potěšená tím, že se mezi vámi a že mohu předložit přednést náš program našeho předsednictví. My jsme opravdu dlouho pracovali, důsledně na této věci. A myslím si, že je dobré, aby od samotného počátku mé prezentace zdůraznila to, že jsme si vědomí toho, že ty veliké reformy, které nás čekají, že to je něco, co prostě musíme udělat společně, společně s Evropským parlamentem. To je pro nás velice důležité. Čili samozřejmě, že musíme zůstat v kontaktu, musí všechny ty kanály dialogu zůstat otevřené. Jestli dovolíte na začátek takové mm, stručné, stručný přehled našich priorit, našeho předsednictví. My chceme být opravdu odpovědným, dynamickým, zeleným, um, bezpečnějším místem pro naše občany. Toto jsou naše hlavní priority. A my samozřejmě chceme budoucnost, která bude ekonomicky, sociálně a i z hlediska životního prostředí bezpečná. Po prezentaci našeho programu bych se podívala podrobněji na některé konkrétní záležitosti. My vytvoříme skutečně takovou proaktivní agendu pro zelený, udržitelný růst. Hlavním cílem je vytvořit růst a pracovní místa a samozřejmě podpořit vývoz, aniž bychom museli zvýšit spotřebu zdrojů a energie. A to si myslím, že je možné. Budeme se snažit podporovat tuto agendu zeleného růstu. To je veliká výzva, potřebná výzva. Tento růst je pro nás důležitý pro budoucí prosperitu, pro rozvoj zaměstnanosti v celé Evropě. Ovšem samozřejmě, že se musíme zaměřit na řešení, která jsou nákladově účinná a zároveň vzít v potaz konkurenceschopnost našich podniků. Zaměření na zelený růst sebou ponese možnosti, o tom jsem si jistá. Jednoduchý, flexibilní rámec z takového rámce může být takovou hybnou sílou pro inovace, které umožní Evropské unii využívat mm, nebo, nebo i udržet si, dosáhnout, udržet si takové vedoucí postavení v této oblasti. My musíme být průkopníkem a pokud nevyužijeme této příležitosti, tak ten potenciál zeleného růstu budou využívat někde jinde od října loňského roku probíhá rozpráva ohledně návrhu komise o reformě společné zemědělské politiky. To je věc, kterou se zabývá parlament i rada. Čelíme výzvě změnit SZP, tak aby odpovídala změněným potřebám v Evropě, novým prioritám, novým očekáváním našich zemědělců, občanů, spotřebitelů a samozřejmě i daňových poplatníků. A to si myslím je velice důležité, na to nesmíme zapomínat. Samozřejmě, pane předsedo, nebudu těch klíčových záležitostí reformy hovořit o nějakých podrobnostech, to, na to je příliš brzo. Ovšem, zjednodušení, ozelenění, to je důležité, koherence v jednotlivých politikách. Tam si myslím, že opravdu můžeme přinést něco nového ve vztahu k novým politikám. Je zde další oblast, která je pro nás velikou prioritou, a to je společná politika rybolovu. Toto je pro nás takové testovací pole právě pro ten zelený růst, pro tuto vizi, protože toto je jeden z našich sektorů, kde ekonomika prostě je nesmírně závislá na životním prostředí. EU je průkopníkem této oblasti, především pokud jde o bezpečnost potravin. Ovšem, potřebujeme modernizovat, um, dále rozvíjet naši legislativu. Zde ještě je další prostor. Naši spotřebitelé si musí být jistí bezpečností těchto produktů na našem trhu, jejich vysokou kvalitou, tím, že rovněž respektují blahobyt našich zvířat a tak dále. Jakákoliv možnost zlepšit tu, tyto bezpečn, tuto bezpečnost potravin prostřednictvím harmonizace standardů, to je rovněž jedna z priorit našeho předsednictví. Toho můžeme dosáhnout eh, jednak s ohledem na ochranu našich spotřebitelů a zároveň um, posílit pozici našich exportérů a zároveň zvýšením uh, eh, bezpečnosti potravin, které se dováží do Evropské unie. A nyní dovolte, abych se podívala na některé konkrétní návrhy, kterým se věnujete ve vašem výboru. Dále jsou to určité návrhy potraviny pro děti, speciální medici, pro speciální zdravotnické účely. Samozřejmě potřebujeme simplifikovanou, zjednodušenou legislativu v této oblasti. Tato legislativa funguje už od roku 1989. A my už nebudeme hovořit o tom konceptu chyb potravin, tak jak to navrhovala komise. Ovšem členské státy zde mají určité ještě obavy, pokud jde o omezení rozsahu, to, že bychom to omezili pouze na potraviny pro specifické e, zdravotnické účely. My si myslíme, že mm, to, že budeme klasifikovat, to e, věc tímto tradičním způsobem, myslíme si, že, že to požaduje stejný stejný postup. Ano, to znamená tyto potraviny pro kojence. E, pokud vím, tak poslanci Evropského parlamentu s tím souhlasí. Podle našeho názoru e, si myslím, že bychom mohli nalézt dohodu mezi Evropským parlamentem, radou ohledně hlavních bodů tohoto návrhu. Proto jsme odhodláni dosáhnout dohody v prvním čtení ohledně tohoto legislativního návrhu samozřejmě i díky spolupráci s komisí. Těšíme se na plnohodnotnou spolupráci i se zpravodaji a samozřejmě celým vaším výborem v tomto ohledu. Dále, pokud jde o náš názor ohledně elektronickou identifikaci skotu a dále mm, to, to že odstraníme dobrovolné označování hovězího masa. Ano, my přijdeme s tímto návrhem a doufáme, že dosáhneme dohody s Evropským parlamentem v následujících šesti měsících našeho předsednictví. Dále další dosie, další oblast, která je velice důležitá pro obě instituce, a to je blahobyt zvířat. Velice důležitým aspektem bude, samozřejmě, že je to pro nás důležité, pro naše předsednictví 10 listopadu 2011 pan komisář Dali přednesl návrh, pokud je o ochranu zvířat e, při transportu. A my samozřejmě budeme informovat o této záležitosti, pravidelně budeme se snažit reagovat na všechny problémy, které vznikly v této oblasti. Naše předsednictví zajistí to, aby rada opravdu důsledně proskoumala celou tuto zprávu. Zároveň je důležité, abychom my, jakožto politici, si byli vědomi toho, že milion našich občanů podepsalo eh, tyto obavy na webových stránkách, pokud jde o eh, tu maximální dobu přepravu zvířat eh, na jatka. I když to asi zatím není, nemá právní hodnotu, je to pro nás nesmírně důležitý signál, nesmírně důležitý signál pro spotřebitele mm, a od spotřebitelů, od občanů, nám, zákonodárců pokud je o eh, evropskou strategii ochranu z eh, blahobytu zvířat eh, od roku, mezi roku 2012 a 2015. Toto přijala komise minulý týden, tomu budeme věnovat velikou pozornost. Zde je Evropský parlament již o krok napřed v této diskuzi protože v podstatě mění své, své, své usnesení z roku 2010, které se týkalo hodnocení tohoto celého plánu v letech 2006-2010. Naše předsednictví společně s komisí zorganizuje konferenci, která se bude týkat blahobytu um, zvířat, která proběhne v Bruselu 29. a 1. Především to bude vynucování v této oblasti, dále je to blahobyt zvířat na základě vědecké informace a tak dále. To znamená, že tam budou odborníci, vědci, ostatní zúčastněné strany, které by se mohly věnovat celé této strategii. A Evropský parlament samozřejmě bude přizván na tu konferenci. Dále je to Mm, živočišná výroba, ale zároveň i veřejné zdraví. Budeme reagovat na akční plán eh, Evropské komise, pokud jde o eh, hrozby v oblasti antimikrobiální rezistence. Toto je záležitost, kde já osobně na to mám veliký zájem. My jsme si vědomi toho, že 25 tisíc lidí v Evropě umírá každoročně právě v důsledku této mikrobiální rezistence, odolnosti. Toto je obrovský problém, na který musíme reagovat. Uděláme to takovým holistickým přístupem, to znamená, budou tam samozřejmě sektory zastoupené jak veterinárně, tak i eh, veřejného zdraví. Samozřejmě, že bereme v potaz usnesení, dvě usnesení, která nedávno přijala Evropský parlament k tomuto velice důležitému tématu. Bude probíhat i konference Boj proti antimikrobiální rezistenci, čas pro společnou akci. Tato proběhne v Kodani 14. a 15. třetí. Cílem této konference je prostřednictvím výměny osvědčené praxe vytvořit konkrétní kroky, které by pomohly bojovat proti této rezistenci. Já si myslím, že je velice důležité to, že Evropská unie je vlastně jedním z hlavních producentů, exportérů masa. Právě proto by měla hrát velice důležitou roli, pokud jde o například i systém inspekce, vědecké, na vědeckém základě inspekce v oblasti výroby masa. Asi prostě to není úplně takové nejpřitažlivější téma. Ovšem důležité je důležité. Hmm, někteří možná to považují za atraktivní téma. Ovšem, já si myslím, že je důležité zdůraznit že je to nesmírně důležité pro bezpečnost potravin a zároveň je to nesmírně nákladné pro naše výrobce, čili musíme se snažit o maximální účinnost a právě proto proběhne mm, taková konference na úrovni expertů a to 2. a 3. února, kde se budou diskutovat i možné změny, které by se mohly dotýkat legislativy. Takže vážený pane předsedo, dovolte, abych na závěr abych vás ujistila o tom, že naše přeznice udělá vše, co je v našich silách v následujících měsících, tak aby skutečně probíhal zdravý, otevřený dialog mezi našimi institucemi. A na závěr bych se zmínila o tom titulu a premiérka jistě již o tom hovořila, když, mě, když vás naštívila. To znamená, že náš programy, tomu hovoříme Europe at Work, to znamená vyhrnout si rukávy. Evropa, která pracuje, funguje v tomto období finanční krize, ve kterém se nacházíme, je podle mého názoru zásadní, abychom byli optimističtí, abychom věděli, že jsme schopni se dostat z této krize a musíme to udělat zeleným způsobem. Slibuji vám, že udělám všechno pro to, abychom vytvořili zdravý základ pro budoucí bezpečnost v oblasti potravin, zemědělství, ale i e, ostatních oblastí v Evropě. Děkuji vám. Já si myslím, že Eh, aplaus byl na místě. Velmi vám děkuji za představení vašeho programu, který je velmi ambiciozní, eh, vel, má mnoho vrstev a mně se velmi líbilo především to, co jste řekla na závěr. Evropa pracuje. Vyhraňme si rukávy. Často se totiž stává, že je spochybňován celý evropský projekt a proto velmi doufáme, vkládáme velkou naději do vašeho předsednictví, že ukážeme, že díky dobré legislativě, díky dobrým návrhům, díky tomu, že se budeme věnovat eh, těm problémům, které členské státy sami vyřešit nemohou, eh, začnou evropští evropští občané Evropě opět důvěřovat, důvěřovat našim opatřením a já doufám, že to díky vašemu programu eh, dosáhnete. Eh, I kolegové se na to těší a mají v tuto chvíli celou řadu otázek. Eh, je tu celá řada řečníků. Nejprve bude mít každý eh, tři minuty. Uděláme dvě kola otázek, tak aby těch otázek nebylo příliš a každý tázající se má k dispozici tři minutu, minuty. Nejprve položí otázku paní Linda McEwen. A potom Crystal Šaldemus, prosím. Very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych tedy s dánskou ministriní hovořila dánsky je skvělé, že vás vidím tady v Evropském parlamentu, v našem výboru pro záležitosti životního prostředí. Samozřejmě, že je těžké na tomto místě vyslovovat nějakou kritiku směrem eh, k vašemu předsednictví a jeho programu, protože ten program je skvělý a já naprosto souhlasím s vaším hodnocením. Nyní Evropa musí konečně začít pracovat a můžeme se snažit eh, realizovat všechno to, co jsme naplánovali. A já se tě ptám, jak si myslíš, že můžeme dosáhnout toho, že Evropa bude lépe fungovat, protože často se dostáváme do situace, že vydáváme dobré zákony, ale eh, trochu to pokulhává s jejich prováděním, prosazováním ve členských státech. A proto bych se ráda zeptala, jak se k tomu stavíte v radě, co plánujete. A druhá věc, eh, odolnost vůči antibiotikům. Všichni ve výboru víme, že právě toto téma má obrovský význam pro lidské zdraví. Proto se ptám, jaké konkrétní iniciativy plánujete já souhlasím s tím, že něco se musí stát, to je nabílení, ale samozřejmě, že existují různé možné přístupy. Pokud eh, sou, eh, srovnáme přístup eh, severu a jihu, tak zjistíme, že například severské státy jsou mnohem přísnější při používání antibiotik ve srovnání s jižními státy. A poslední otázka potraviny. My tady ve výboru se soustředíme také na určité látky, jako jsou například eh, fenoly v potravinách nebo látky, které se objevují v obalech na potraviny. Proto bych se ráda zeptala, jak, eh, jaké aktivity plánujete v této oblasti. To znamená především obaly potravin. Členské státy v tuto chvíli eh, přemýšlejí o tom, jak se k tomu bude stavit vaše předsednictví. Ale celkem za to mohu poděkovat, protože vaše, váš program, program vašeho předsednictví je velmi dobrý ambiciozní a já doufám, že se nám podaří přispět k tomu, aby se podařil. Děkuji, Kristel Šaldemus a nyní tedy Esther Delange, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat na jednu otázku z oblasti potravin. Pokud vím, tak probíhá revize Eh, několika směrnic o potravinách, což je prioritou předsednictví EU. Samozřejmě nemohu předjímat, jak dopadne hlasování zde v tomto výboru, ale už na základě všech pozměňovacích návrhů vidíme, která témata jsou nejkontroverznější. Chci se zaměřit na dvě z nich a ráda bych, abyste nám řekla, jak se věci mají v radě. Jednak ty ultranízkokalorické potraviny. Eh, návrh komise je vyloučit všechny nízkokalorické produkty z, té, z toho specializovaného rámce a eh, začlenit je do obecné legislativy. Když se podívám na pozměňovací návrhy od tohoto výboru, my máme obavy o ty velmi nízkokalorické potraviny, to je těch 400 až 800 kilokalorií denně. Existuje několik návrhů, které říkají, že tyto, je, tyto potraviny je potřeba zachovat v tom specializovaném rámci. Jak probíhá diskuse o tomto tématu v radě? A poté um, eh, speciální mléčné výrobky pro kojence, eh, u kterých, pokud vím, nejsou v mnoha členských státech vůbec na trhu, protože by je nikdo nekupoval, například to je v Dánsku, ale ve zbytku 26 členských zemí údajně na trhu jsou. A to jsou produkty pro děti od jednoho roku stáří, které eh, opět by mohly být naopak umístěny na vš- do všeobecného rámce a nepotřebují tento rázem, rámec specializovaný. Nicméně ani zde komise eh, ne, neodpověděla na naše otázky. Co se stane, když tato směrnice bude zamítnuta a eh, všechny tyto produkty budou na trhu v rámci horizontálního legislativního opatření a budou tím pádem zakázány. Budou moci se dostat na trh v rámci jiného legislativního rámce? Nebo jak to bude? A jakým způsobem o tom rada nyní uvažuje? A samozřejmě, pokud byste nám mohla říct cokoliv dalšího, co se týká eh, těch tohoto druhu potravin, jako je například eh, lepek a další, ehm, můžete nám říct, zda vůbec dosáhnete dohody v rámci vašeho předsednictví? Děkuji, Esther, eh, Esther Delange. A nyní Chris Davis. Děkuji. Eh, Frederick Rees eh, bude mít první otázku. Prosím, paní Rees. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jestli dovolíte, já bych rovněž ráda poděkovala paní Gierskov. Je to sice pro mě obtížné to vyslovit, ovšem se velice ráda, že ji mezi námi My jsme včera například hovořili o zastoupení žen, to je trošku jiné téma, například u nás v našem předsednictví a Vím, že v Dánsku jste na tom lépe než v jiných státech. Měli jsme zde vaši premiérku minulý týden, nyní je to ministrině zemědělství a odpoledne bude ministrině pro veřejné zdroje, čili opravdu ženy si myslím jsou velice dobře zastoupeny. Ráda bych poděkovala za všechny priority, všechny, které jste se nastínila. Samozřejmě vím, že je to pouze takový seznam, já jsem zatím ještě neměla úplně možnost se na to všechno podívat. Ovšem je velice důležité to, že budete podporovat tu iniciativu, konkurenceschopnost, ozelenění a tak dále. Ta, ten slogan Evropa, která funguje, pracuje a tak dále. Já si myslím, že jak už o tom hovořili eh, předřečníci, samozřejmě už to není akceptovatelné, ten status quo. Paní Delang hovořila velice dlouze a já bych ji ráda poděkovala. to je v podstatě ten návrh, kde já jsem, specif- kde já jsem spravodajkou, to znamená, to jsou ty specifické, specifická legislativa, já už se tomu nebudu věnovat. Ovšem, máme zde asi 500 pozměňovacích návrhů, tři výbor, které se tomu věnují. To znamená, že skutečně poukazuje na, na obrovskou důležitost tohoto tématu. To je velice pro nás zásadní, teda se trošku je dozvědět, co se děje na radě, jak už o tom hovořila paní Delang. To znamená, jakým způsobem bychom mohli pokročit ve všech těchto otázkách otázka kontroverzních pro, mm, potravin, nízkokalorické a tak dále. To znamená, nejsou to pouze tyto otázky, tam spousta, spousta věcí. Pokud jde o potraviny obecně, já vím, že mám mm, čas velice omezen. Ano, jedna z priorit zemědělství a tak dále, tak to znamená Evropa, která vyváží a tak dále. Ovšem, tyto produkty. Možná bychom si měli zajistit ta zadní vrátka, abychom byli trošku soběstační a tak dále. To si myslím, že je velice důležité. Já jsem liberální v tomto ohledu, samozřejmě nejde zde o nějaké zákazy. Ovšem, řekně všechny ty produkty, všechny ty, mm, mm, to znamená ovoce, zelenina a tak dále, přichází ze, ze všech koutů světa světa, má to s sebou, to nese obrovské problémy, nejen elementálně, ale i jiné. Čili řekněme nějaká iniciativa, minulý týden už jsme tomu hovořili ve Štrasburku například, jak si zamezit tomu plítvání v oblasti potravin v Evropě. To se týká potravin velice často, které, které jsou ještě, které bychom ještě mohli potřebovat. V Belgii o tom hovoříme velice často. Například zpráva korona, máme zde čísla 80 milionů ton v podstatě to ročně eh, tohoto, če, toho, tohoto plýtvání a to opravdu to, to, to se bude znásobovat. To je opravdu obrovská částka. Já doufám, že komise přijde s konkrétní iniciativou v této oblasti. A poslední věc, hovoříte zde rovněž o legislativě v oblasti potravin, která by měla vzít v pot potaz i určité zájmy výrobců, určitá opatření, o kterých už jste hovořila. Mm, co, s čím byste přišla pro mm, mm, malé a středně velké podniky, protože v podstatě to představuje 80-90% těchto podniků v Evropě a pro ně je to opravdu nesmírně obtížné. Například EFSA, ty náklady, které jsou s ní spojeny, to znamená, je tam, je tam asi 1-1,5 milionu, které musí zaplatit. To opravdu pro tyto podniky je nemožné, čili skutečně otázka malých a středně velkých podniků by měla být všude přítomna v této oblasti. Děkuji mnohokrát. Nyní Satu Hasi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme také paní ministrini, že mezi nás přišla. Já bych se chtěla zeptat na ten environmentální aspekt eh, zemědělské politiky, konkrétně na eutrofikaci ke které dochází v několika významných řekách, jezerech a mořských oblastech, jako například ehm, pobřeží Baltského moře kvůli živinám, které unikají z našeho zemědělství. V Baltském moři, eh, Baltské moře je jedno z nejznečištěnějších na světě. A jeden ze znaků, podle kterého to poznáme, je ten, že je to, je, obsahuje největší bezkyslíkovou neokysličenou oblast mořského dna na světě. To je, eh, to je důsledek eutrofikace v eh, Balckém moři. Zemědělství je zdaleka největším zdrojem eh, eutrofikujících látek unikajících do Balckého moře a do mnoha dalších vodních ekosystémů. Jedná se o téma jaksi upozaďované nebo neřešené v rámci evropské zemědělské politiky. Realita je však taková, že ekologické situaci v Balckém moři nepomůžeme, aniž bychom zavedli nový přístup do zemědělské politiky jako takové. Balské moře je, myslím, všem dánům velmi blízké, a chtěla bych se proto zeptat, zda je toto na pořadu jednání dánského předsednictví v rámci vaší práce s reformou společné zemědělské politiky EU. Děkuji, Satu Hasi. Jako další Krista Klas. Děkuji, paní ministrině že jste dneska přišla do výboru pro životní prostředí, protože náš výbor se samozřejmě více soustředí na ekologické záležitosti, na záležitosti životní prostředí. Vy jste zmínila zelený růst eh, zemědělství, což je samozřejmě velmi důležité, protože to má vytvářet zdravé životní prostředí. Bohužel jste eh, reformu SZP probrala pouze stručně, nešla jste do detailů. Pro mě je samozřejmě velmi důležité, abychom i tady eh, to Eh, profilovali mnohem více, abychom tedy dali jasně najevo, co zemědělství dělá v oblasti vzájemné podmíněnosti vzájem, eh, v rámci eh, životního prostředí. Zjišťujeme, že jsou potřeba přísnější kontroly. Je důležité, abychom se soustředili na národní členské státy, abychom je přiměli k tomu, aby tedy do budoucna více kontrolovali vzájemnou podmíněnost dodací, tak abychom se dostali k dobrému výsledku, abychom dosáhli úspěchu. To se týká i ochrany zvířat a především přepravy zvířat. V tuto chvíli Eh, dostáváme celou řadu mailů od takzvaných ochránců zvířat, eh, kteří si stěžují na transporty zvířat, na přepravu zvířat a já si myslím, že kontrola musí být i tady v tomto ohledu na eh, prvním místě a doba přepravy poražených zvířat musí být po celé Evropě omezena na 8 hodin. Před mnoha lety jsme upravili ochranu rostlin v Evropské unii. Vy víte, paní ministrině, že v Evropské unii existují akční plány, které musí členské státy předložit do konce roku 2012. I v tomto ohledu bych vás ráda vyzvala, abyste se jako rada postarali o to, aby ty národní plány byly realizovány, abychom skutečně eh, přiměli členské státy k tomu, aby vytvořili velmi ambiciozní a dobré eh, akční plány a napomožte jim k tomu. Eh, kromě toho je potřeba, aby vejce, která jsou kladena v eh, klecích, které neodpovídají evropské směrnici, se nedostaly na trh. To je tedy poslední věc, eh, poslední explicitní prozba na vás, eh, jinak vám velmi děkuji. Děkuji. Paní Klás a nyní Dan Jansson. Thank you, Chairman, and... Děkuji, pane předsedo. Já rovněž bych rád poděkoval ministrině za prezentaci. Jsem nesmírně rád, že jste zde mezi námi v Bruselu. Rád bych řekl kolegům a kolegyním, že paní ministrině znám velice dobře od nás, Dánska. A myslím si, že jsme nemohli získat lepšího spojence v následujících měsících na půdě Rady. Čili děkuji za to, že jste mezi námi. Jedna otázka, jedna poznámka. Otázka. Uzelenění z SZP politiky, vy jste se o tom zmínila jakožto jedné z vašich priorit. Hmm, řekla jste, že nějaké podrobnosti nám zatím nemůžete říct, my to chápeme. Hmm, řekněme aspoň ty zásady, že byste nám, nebo ty principy, který, které budete dodržovat, protože mnoho organizací v tomto ohledu má obavy a mají asi pravdu, že by to, řekněme, ano, hmm, sice uh, jak si o tom budeme neustále hovořit, ovšem nebude to mít nějaký pozitivní dopad na životní prostředí v reále, čili jaké skutečné ty hodnoty, na kterých to budete stavět, uplatníte tak, aby to vedlo k tomu ozelenění a k ekologičtějšímu společnému, společ, společné zemědělské politice politiky. Dále děkuji za to, že jsi zmínil té kampani na internetu, kterou já jsem inicioval, to už je taková poznámka, ten jeden milion lidí, kteří to podepsali. My jsme v našem výboru vedli tuto kampaň, čili jsme opravdu i v různých zemích našich na národní úrovni, čili děkuji za to, že jsi se o tom zmínila. Jedna poznámka. Pan komisář Dali ovšem nepřišel s návrhem ohledně revize legislativy v tomto ohledu ovšem jeho dva předchůdci, to znamená paní Kubrigano i paní Vasily, jo, eh, slíbili, neřekli, uvidíme, co se bude dít a potom to zvážeme. Ne. Oni dokonce slíbili, že přijdou s návrhem do konce eh, posledního období. Dokonce Barroso mm, mm, s tím má určitý údajně problém, ovšem v podstatě ten slib tam byl a nedošlo k nějaké realizaci. Děkujeme. Díky. Eh, nyní máme ještě dva řečníky. Eh, nejprve Chris Davis a Karl Stutter. Nejprve Chris Davis. Děkuji za slovo, vážená paní ministrině. Ano, samozřejmě společná zemědělská, společná politika v oblasti rybolovu, společná zemědělská politika reformy a tak dále, je tam obrovské množství. Ano, když se podíváme na rybolov, toto je pro mě priorita v následujících několika měsících. No, jsem si vědom toho, že rybolov prostě, že na ministerské úrovni nemá tu pozornost, řekněme, tu prioritu, která je zapotřebí, pokud chceme zajistit to, že opravdu zde máme zdravá moře a kvalitní eh, eh, ryby, dostatečné zásoby, dostatečné populace. Víme, že ničíme naše moře a tato příležitost reformy této politiky, společné politiky rybou, prostě musíme ji využít plně. Otázka. Máte dostatek politické podpory pro tyto kroky? Máte dostatek podpory ze strany premiéru celé Evropy pro změny, které jsou zapotřebí. Ptám se, je to něco, mm, kde bychom měli tlačit na Evropskou na radu, aby přišla s nějakou deklarací těch, aby jasných zásad, principů, tak aby jsme poukázali na to, a to na všech úrovních, že nejde pouze o nějaké, nějaké podružné otázky rybolovu, prostě není to priorita. Já myslím naopak, že to musí být jednou z priorit, které věnujeme obrovskou pozornost. A s tím je propojen další problém. Jeden ze základních potíží zde je ten výroč, to, ta výroční schůzka ministrů zemědělství, kde se ty kvóty a daně rozdělovaly, aniž by měli vědecké důkazy. Ano, samozřejmě, že by tam měl být dlouhodobý plán pro řízení této oblasti. Já se trošku obávám, že mnoho z vašich kolegů na radě se vzdá a v podstatě e, i toho mála mála možností, které zde mají. Pokud prostě budou chtít zasáhnout, tak asi určitě zasáhnou v tomto ohledu. Já bych se rád prostě zeptal, jaký je váš názor na tuto problematiku a možná i nějaké rady. Děkujeme Chrisovi Davisovi a jako poslední Karl Schlüte. Děkuji. Paní ministrině, vítám vás mezi, mezi námi. Eh, možná jste odhadla, že Eh, budu hovořit o dopravě zvířat. Eh, zmínila jste těch 1 eh, milion podpisů, limit už zmínila Krista Klás. A Danes už řekl, že nám bylo něco slíbeno, situaci vnímáme. A vnímáme i implementaci. Komise se snaží dosáhnout změny. Máme problém s implementací a máme problém s legislativou ale oni se chtějí zaměřit na tu implementaci. Já si myslím, že to je naprosto špatně. Abychom zlepšili implementaci, musíme snížit limit pro transport, pak není potřeba eh, zjišťovat, kde je, možné, eh, kde je možné odpočívat a eh, zmizí ty problémy, které s tím souvisí. Nezmínila jste geneticky modifikované potraviny. I zde máme iniciativu Eh, iniciativu jednoho milionu podpisů. Zmínila jste rezistenci vůči antibiotikům. Eh, máme několik produktů, kde máme markrový gen antibiotický, který na to také může mít vliv. Takže eh, jakou aktivitu rada navrhuje v oblasti geneticky modifikovaných, geneticky modifikovaných potravin? Pak zde máme celou tu věc eh, veřejných zakázek. Je naprosto zásadní podporovat místní farmáře, kteří musí mít dostatečný přístup a rozumný přístup na trh a je nutné zajišťovat vyšší úroveň blahobytu zvířat. V, v mé zemi je mnoho soudních případů, kdy eh, obce chtěly posílit ochranu zvířat, ale eh, narazili na problémy u soudu. Takže prosím, Sledujte tu, toto téma co nej, nejtěsněji a přeji vám hodně štěstí při jeho řešení. Eh, děkuji, eh, pane kolego, a eh, ještě jednou gratulujeme k volbám, ke, ke zvolení. Pardon. A nyní dostane příležitost k odpovědi paní ministrině. Děkuji za slovo. A ráda bych poděkovala za všechny, všechny ty nesmírně důležité otázky. Dovolte, Kolik mám času? Kolik hodin? Kolik hodin? Kolik hodin mám k dispozici? Ano, toto jsou opravdu nesmírně důležité otázky. Já se pokusím skutečně udělat, co je opravdu vše, co je v mých silách, aby na to odpověděl. Ano, mnoho dotazů, blahoby zvířat, to je důležité. My, dánské předsednictví, prostě zahájíme tyto diskuze v průběhu našeho předsednictví, jednak pokud jde o přepravu zvířat, dále je to diskuze ohledně návrhů ze strany komise. To znamená nejenom pokud jde o různé regulace nařízení, ale různé indikátory, které nám umožní kontrolovat oblast blahobytu zdraví zvířat. Budeme mít konferenci v Kodani, doufáme, že přijdeme s určitými závěry, rady k této problematice. Je to pro nás velice důležité. Jsem si vědomá toho, že mm, některá legislativa v minulosti prostě zaznamenala problémy v oblasti realizace, implementace. Ano, například ty nosnice, to o tom se zmínila paní Klás. Když hovoříme o implementačním období, když rozhodneme, že to bude dlouhé období, protože prostě je tam strašně moc otázek, producenti musí, já nevím, musí mít nové klece, nová zařízení budovat a tak dále. Například u těch nosnic je tam 12 let, 12 leté realizační období asi bychom měli mít nějaké milníky na této cestě, na které bychom se mohli podívat, tak abychom transparentním způsobem mohli tuto implementaci kontrolovat, tak aby členské státy mohly položit různé otázky, to znamená, jak daleko už jsou v rámci této legislativy a její implementace. Ano, tak abychom opravdu mm, plnili tato pravidla, respektovali tato pravidla, protože je prostě neakceptovatelné to, že některé země prostě neplní tato pravidla. Komise mi řekla, například pokud jde o tyto nosnice, pokud jde o klece, takže proti 14 státům zahájím řízení pro porušení pravidel v tomto ohledu. Já nevím, jak vy se na to díváte, ovšem na základě mých osobních zkušeností, tak to si myslím, že tato reakce ze strany komise byla opravdu velice rychlá. Dále, jak to bude vypadat od 1. ledna 2013, toto je nesmírně pro nás Mm, zásadní téma. Antimikrobiální rezistence, odolnost, to byly další dotazy. Jistě mm, vidíme zde veliké rozdíly v této problematice. My jakožto předsednictví mm, možná bychom mohli přijít s takovou vlastní iniciativou v, tomto oblast, v této oblasti, která se dotýká otázek veřejného zdraví, my máme určité postupy dánské, nordické, které by možná mohly pokryt trošku širší celou tuto oblast. Budeme se snažit, ehm, jak si to sladit v celé EU. Čili jak si používání antibiotik jak se používají, co se používá, jakým způsobem bychom mohli zredukovat množství spotřeby antibiotik. Eh, jednak obecně, protože to jsou vlastně dvě úrovně. Jednak obecně, ale zároveň konkrétně výrobky, které by mohly představovat riziko. Protože to, co budou naši občané, to znamená tak aby v budoucnu naši občané se neobávali, aby byli vyléčeni. Prostě pokud bude muset lidi odmítat z nemocnic jenom proto, že využia, v minulosti jsme používali příliš mnoho antibiotik, to je prostě, to by bylo kritické. To je zásadní věc a my tomu budeme věnovat zvýšenou pozornost v rámci našeho předsednictví. A pokud jde o výrobky a potraviny typu parnas, to znamená ty specifické dietetické produkty, ano, eh, vy jste sice nesměli příliš optimisticky, milí přátelé. Paně eh, Delank, ano, já očekávám, my očekáváme dohodu v prvním čtení u těchto dietetických produktů, speciální výživy. Asi prostě nemyslím, že by tam byly nějaké neschody, které bychom nemohli překonat. Zatím je to v takové předběžné etapě i na půdě rady. Já vím, že Rada to podporuje, pokud jde o VLCD produkty, tak aby jsme je zahrnuli do návrhu. Ovšem tato diskuze ještě pořád probíhá, upřímně řečeno, ano, to je prostě něco, co zatím běží, zatím nemáme žádné závěry. Dále například lepek, už jste se rovněž zeptala i na tuto oblast. To, co je důležité i pro radu, je ochrana, to znamená našich občanů, kteří prostě bohužel mají tuto alergii, tak aby pro, eh, na um, lepek, tak aby skutečně, to znamená, že mají bezlepkovou dietu, um, aby skutečně byli chráněni, chráněni přesně tak, jak tomu je v současnosti ano, možná je to spojené i s označováním, ano, zda to zahrnout do, roz, do této legislativy, či nikoli. My se v podstatě uvidíme, jak, jak to proběhne ještě ta diskuse. Jak zajistit, aby členské státy plnily? Já myslím, že plní a pracují to bych ráda řekla. Myslím si, že ta Evropa s vyhrnutými rukávy, to znamená, že všichni pracujeme, je to období finanční krize, je to období obtížné pro Evropskou unii. Ovšem já myslím, že jdeme dál, pracujeme. Dánské předsednictví prostě jde mezi lid, my se s nimi setkáváme, my chceme všichni, aby došlo k pozitivní změně, abychom šli vpřed tak jak u oblasti ochrany zvířat, důležité je, aby jsme do legislativy, jak se zahrnuli určité milníky, určité mezníky, tak abychom viděli, jak, se, mm, jak jdeme vpřed, abychom zajistili, že celá Evropa eh, pokračuje tímto směrem a napředuje. Plítvání potravinami. Souhlasím, paní Rýsová, to je důležité téma. Děkuji vám. Ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu. Vím, že jste hovořili o tomto důležitém tématu. Vím, že jste o tom hovořili na plenárce, pokud jsem správně informována. Nemohu vám poskytnout konkrétní věci, konkrétních iniciativ na půdě rady. Máme závěry rady z prosince kde se hovořilo jo, o této oblasti. Z dánského pohledu, ano, mě to velice zajímá. U nás doma my se snažíme například o to, aby 60 našich kantín bylo organ, fungovalo na organické náklady. Ano, to je velice důležité, tak aby teda používali organické potraviny to, abychom byli soběstační v oblasti potravin, paní Rýsová. Musíme si uvědomit, že Evropa je součástí globálního světa. A když hovoříme o vývozu, v období finanční krize prostě potřebujeme i příliv finančních prostředků, čili potřebujeme vyvážet. To je rovněž způsob, jak získat finanční prostředky. Paní Hasi. Vy jste hovořila o těch eh, výživových eh, záležitostech, mořské produkty, pobaltí, to znamená eh, nutriční záležitosti, živiny v polském prostředí a tak dále, pobaltí. To je problém, to my samozřejmě víme. Víme, že, souča- že zemědělství je součástí problému a musí být i součástí řešení problému. Ano, v rámci směrnice, která se zabývá, eh, ta rámcová směrnice v oblasti body, to je něco, co je s náma už mnoho let. Dále je to SZP. Prostě ten ekologický element, to ozelenění, to by tam mělo být, protože to se týká i živin. Pan Jarkens, to je další dotaz ta ekologie, ozelenění, jak zamezit tomu, aby to nebyla pouze planá slova. To je pro nás velice důležité, pro naše předsednictví, aby to opravdu nebylo pouze na papíře, abychom skutečně v reále viděli ty výsledky, aby to ten ekologický přístup přinesl ovoce. To je pro nás další priorita. Dotace v pilíři jedna pouze 70% by se mělo zaplatit a těch 30% budete potřebovat To znamená, musíte jít ekologickým způsobem, musíte provádět ty, ten, tu ekologizaci, abyste získali těch 30%. A dále jsou zde určitě mechanizmy, kdy zelená skutečně je zelenou, kdy ta, ten ekologický prvek opravdu je ekologickým prvkem. My o tom náradě budeme hovořit v současné době. Ano, jedna záležitost. To znamená diversifikace v oblasti plodin nebo jiné záležitosti. Možná bychom na tom seznamu mohli mít ještě nějaké další eh, eh, prvky, aby to bylo konkrétní pro jednotlivé země. Ano, hovoříme o té ekologizaci v celé Evropě, různé typy půdy, různé klima, to všechno možná povede k jiným řešením. To je jedna věc, a nebo pilíř, druhý pilíř, kolik eh, ekologizace bychom mm, měli zahrnout i pod tento pilíř. Toto je další diskuze, ta ještě na radě zatím neproběhla. Toto jsou pouze určité návrhy za předsednictví. Nás to jsou pouze některé oblasti, které se snažím, o kterých se snažím hovořit. Pane Davise, reformám v oblasti společné politiky rybolovu. Tam máme dostatek politického zájmu. Podíváte-li se na ten návrh, který komise předložila, pane Davisi, tak uvidíte, že opravdu je to taková nejudržitelnější reforma pro rybolov, alespoň pro mě. Udržitelnost této reformy, to je základní prvek, základní niť, která se táhne jak si celým tímto, celou touto reformou. Důležité je samozřejmě, aby jsme to zrealizovali. Je samozřejmě, že je zde mnoho věcí, které jsou ještě otevřené v oblasti reformy rybolovu. Probíhalo všem v tomto ohledu již mnoho diskuzí. Vy jste trošku se negativně mm, hovořil o těch kvótách výlovu, diskuze na půdě rady v, z prosince a tak dále. Mm, možná si pamatujete, že jsme hovořili o tom za, ty, za ten plán pro řízení se, eh, Severního moře, zda bychom to neměli jaksi eh, v podstatě tento plán nějak zatím pozastavit. Rada to neudělala, v podstatě mm, to, v tom pokračujeme. My jsme zatím ještě teda nehovořili o rybolovu eh, pod mým vedením, ale bude to na pořadu jednání a máme zde politický zájem. Já myslím, pane předsedo, že jsem vyčerpala celý můj čas a jsem ho možná i překrošila, ovšem těch témat bylo opravdu hodně a byly důležité. No, ale eh, je zkrátka na tyto otázky potřeba odpovědět a to chvíli trvá. Eh, jsou to důležitá témata, důležité legislativní balíčky. Teď se dostáváme k druhému kolečku dotazů Kolegyně uh, Mortiganite má slovo. Omlouvám se za výslovnost. Děkuji za slovo. Ta otázka se možná už zde zazněla. Já se chci zeptat na SZP. Komise předložila určité návrhy v tomto ohledu především pokud jde o ekologizaci, ozelenění a tak dále. Vy jste hovořila o tom, že komise a že i ráda budou o tom ještě diskutovat. Ovšem, pokud jde o Evropský parlament, my se vidíme, že určité vnímáme ty rozdíly mezi členskými zeměmi. Některé členské státy berou v potaz názory svých zemědělců, farmářů, jiné země hovoří o tom, že pravděpodobně doj, že pouze mm, zde jde o navýšení nákladů pro zemědělce, že to budou administrativní náklady a že zemědělci prostě budou mm, snižovat své aktivity, mm, že dojde k spíše k negativnímu dopadu. ovšem zatím nemáme žádné konkrétní záležitosti k dispozici. Asi bychom měli vytvořit nějaké fórum pro zemědělce, nějaké fórum diskuze mezi zemědělci a zástupci vlád. To by bylo podle mého názory velice pozitivní. A další otázka je spíše taková z, z z mé zvědavosti. Různé Různá kvalita potravinových výrobků v rámci EU v jednotlivých zemích Údajně kvalita potravin se liší v jednotlivých, u jednotlivých produktů. Já nevím, zda te, jste o tom slyšela, zda jste slyšela, nebo jste byla součástí takových diskusí. Co si o tom myslíte, že skutečně tato kvalita může být různá? Děkuji jako další Karin Kalma. Děkuji mnohokrát paní ministrině eh, hovořila velice široce i o několika věcech, na které jsem se chtěla zeptat já, například ta bakteriální rezistence. Já se chci eh, zeptat na toto. Před eh, několika dny byla zveřejněna studie ze Švédska, kde se říká, že mnoho materiálů, textilí a tak dále, se ošetřuje antibakteriálními látkami. A tyto údajně během praní z většího množství zůstávají, zůstávají ve vodě a dostávají se tak do oběhu. Komise už o této problematice ví, existuje několik studií, které byly v této souvislosti zadány a já se vás chci zeptat, z vaší strany v této věci, ve věci biocidů tedy například, co plánujete? Plánujete určitým eh, způsobem tlačit na to, aby se objevily další studie a další výsledku, tak abychom měli tu problematiku biocidů plně zpracovanou, například jejich označování nebo jejich vyplavování z eh, látek, které jsou jimi ošetřeni. To se zatím vůbec neřeší. Ta problematika, která zde vyvstává, samozřejmě souvisí i s nanolátkami, eh, s nanovlákny Eh, není vůbec jasné, jakým způsobem se s těmito prostředky bude nakládat eh, v rámci například jejich kontaktu s potravinami a tak dále. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? Děkuji. Děkujeme vám, eh, paní Kardenbach. Nyní kolega Schnellhardt. Ministerin. Děkuji, paní ministrině, bylo to velmi zajímavé. Je velmi pěkné, když si můžeme navzájem popovídat o vašich cílech, jsou velmi ambiciozní, to musím říct. Nicméně, pokud se zamyslíme nad tím, jakými tématy se vlastně zabýváme, tak je tu taková nákaza. Začínáme finanční krizí a jsou tu všechna ta témata. Ehm, máme tu e, celou řadou témat, celou řadu témat, která zkrátka nejsou ve členských státech eh, realizována. Musíme začínat zas a znova od začátku a diskutovat o tom. Zemědělská reforma. Eh, mluvili jsme mnohokrát o vzájemné podmíněnosti eh, dotací, o podmíněnosti dotací a mm, začínáme znovu od začátku, což není dobré. Proto se vás ptám, jak chcete odstranit tuto diskrepanci nevidíme tady spolupráci mezi komisařem pro energetiku a komisařem pro eh, zemědělství. Jak tedy eh, chcete zaručit, že tu bude desetiprocentní eh, podíl půdy ladem, přičemž cena za energie stoupá a chceme využít půdu pro pěstování energetických plodin. Já nejsem proti tomu ozeleňování, z ekologičtění, z společné zemědělské politiky, ale musíme se pečlivě podívat na to, co vlastně uh, řešíme. Uh, nemůžeme se vydat pouze jedním směrem a uh, neuznat jiné problémy. Přeprava zvířat. My jsme se tím v parlamentu mnohokrát zabývali a nyní se objeví směrnice, která upravuje maximální dobu přepravu zvířat. My neznáme, eh, jak to přesně je, ale ten, kdo se zabývá psychologií zvířat, tak eh, ví, že čas eh, není při přepravě zvířat rozhodující, ale jde o to, kolik je času mezi nakládkou a vykládkou. To ty zví, ta zvířata stresuje nejvíce. To znamená, že nejde pouze o tu dobu přepravy, ale také o to, jak vypadá vypadají eh, stroje, auta, kterými jsou zvířata přepravována, jak jsou vybavena a tak dále. Samozřejmě, že těmi osmi hodinami můžeme eh, sbírat podpisy, milion podpisů, jsou to populistické řeči, ale v této souvislosti to nic nepřinese. Antibiotika. Pa, milá paní ministrině, nezapomeňte eh, na to, že jste také zodpovědná za zemědělství. To je vaše téma. Nicméně lidé umírají a jsou nemocní, protože, protože eh, lékaři předepisují antibiotika příliš. To je ten vlastní problém. Eh, někdo, eh, kdo váží málo, dostane stejnou dávku jako někdo, kdo váží mnohem více. To je ten problém, který musíme řešit. Poslední téma Minulý týden jsme to řešili, plítvání potravinami, je to velmi důležitý, tý, eh, důležité téma. Já jsem byl minulý týden na takzvaném zeleném týdnu, kde jsme toto téma velmi diskuto, diskutovali a musíme se snažit především Eh, zajistit, že datum minimální spotřeby je naprosto špatné datum. Eh, spotřebitelé to chápou tak, že pokud eh, ten výrobek je za tímto datem, tak ho může vyhodit. Já si myslím, že to je nebezpečné. Neznám, jak by mělo vypadat ideální řešení, ale měli bychom o tom začít alespoň diskutovat. Děkuji. Děkuji, pane Schnellharde. A nyní se hlásí Linda McEwen. Thank you, thank you. Děkuji. Ráda bych poděkovala ministrině za mnoho eh, vašich slov. Velice mě těší eh, to, co jste řekla o antibiotik, nebo teda o rezistenci proti antibiotikům. Ovšem, bohužel, zde byla takové velice silné lobby veteriná, v oblasti veterinární, bylo řečeno, že to není až tak relevantní. Ovšem, když jsme se obrátili na Evropskou zdravotnickou agenturu, tak bylo řečeno, že je to veliký problém i pro odborníky v této oblasti. To znamená podívat se nejenom na to, že to zneužíváme i pro teda potřebu um, lidí, ale zároveň v oblasti veterinární. Jsem velice ráda, že se o tom zmínila. Ano, rybolov, to je zásadní věc, Pan Davis už se o tom zmínil. Máme zde milion lidí, které podepsali tuto petici, pokud jde o udržitelnost eh, v oblasti rybolovu, podobně jako, jako jsme měli i tuto petici při přepravě zvířat. Ano, je to záležitost, která prostě zajímá naše lidi, je to velice důležitá, prostě už to už dávno. Máme za sebou to období, kdy jsme řekli, ano, prostě naše lidi to nezajímá, prostě zajímá je pouze to, že zde plýtváme finanční prostředky. Ne, ne, ne, lidé mají obrovské obavy v této oblasti a v podstatě nás obvinují Brusel z sto, eh, ze všech těchto nedostatků. My jsme samozřejmě měli takové problémy v minulosti, například u mě zemi jsme měli v 50. 60. letech největší problémy se ztrátou rybích populací předtím, než jsme vůbec byli součástí EU, čili prosím, abychom o tom hovořili. Dále je to inspekce, kontrola v oblasti produkce masa. Vy jste hovořila o nějakém semináři odborníků. Pane Šnelhat, já jsem velice ráda, že jste zde s námi, protože vy jste odborníkem pro tuto problematiku. Já mm, v minulosti ano, společnosti ano, my jsme chtěli, aby mohli jaksi mít vlastní inspektory mm, na místě. My jsme měli veliké obavy v tomto ohledu v posledních letech ve Evropském parlamentu, protože chceme, aby to byla spíše nezávislá inspekce a ne eh, eh, podniková inspekce, protože prostě mm, častokrát tyto lidé pracují pro danou společnost a pokud nejsou tyto lidé opravdu nezávislí, tak prostě nejsou schopni odolávat tomu tlaku. Právě proto by to měli být nezávislí inspektoři. Já doufám, že se tomu budete věnovat, měli by zapojeni do jakékoliv kontroly Eh, masových produktů. Děkujeme, paní McEwen. A nyní Julie Girling. Pro... A ona odešla, dobře. Takže Margaret Auken. Děkuji, děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní ministrině. Já budu rovněž promluvím dánsky a jsem velice ráda, že jste mezi námi máme mé veliká očekávání z vaší strany. Uh, Samozřejmě, že bychom vás měli ještě jak si podpořit, aby těch očekávání bylo ještě víc. Jedna věc, které jsme věnovali pozornost poslední období, jsou nové potraviny, hmm, protože komise a v podstatě i část rady bohužel nás nepodpořila, čili to, jak se odeznělo, já vím, že jsou zde určité průmyslové tlaky, zájmy, které možná, řekněme, ani nejsou evropské podniky. V Herald Tribune ale se zjistilo, že dokonce to byly evropské podniky a Dánsko mm, hrálo velice konstruktivní roli v jednotlivých jednáních, vyjednávání v tomto ohledu, čili to je velice dobré. Proto asi bychom měli komisi říci, že se musí v této věci eh, jednat. Další věc, které jsme museli čelit, které, kterou jsme se zabývali, byla otázka toho, zda, to znamená, eh, řekněme, mláďata klonovaných zvířat, eh, eh, to znamená na mm, porážku a tak dále, čili zda by jsme neměli pokrýt i tuto problematiku. Dále to bylo vysledování. Ano, komise hovořila o tom, že to sice není veliký problém, že bychom to mohli nějakým způsobem pokrýt. Ovšem, cítili jsme určité určitou nechuť ze strany komise. Toto jsou věci, kde bychom legislativu měli vylepšit. Nanotechnologie například, to je další věc. Toto podle mého názoru by mělo být jednou z priorit dánského předsednictví. Ano, váš přístup podle mého názoru je nesmírně konstruktivní. My opravdu doufáme, že dojde k pokroku i v těchto oblastech. A ještě dvě drobnosti, o kterých bych se ráda zmínila. Vy jste neodpověděla na otázku pana Šlitra. On položil otázku ohledně produktu GMO. My na tom pracujeme v naší skupině. A další věc, to je spíše taková dánská otázka v našem výboru pro petice. Vy čekáte, pokud vím, na odpověď komise v tomto ohledu? Ovšem, Dánsko údajně už má určitou představu, jak by to mohlo vypadat, eh, především pro ty oblasti, kde spadají pod naturu. Asi to pravděpodobně bude znamenat ztrátu pracovních míst, ovšem měli bychom spíše asi trvat na tom, že ta místa by měla být eh, prostě kvalitní, mm, zdravá, ne abychom to dělali na úkor přírody. Toto je věc, kterou se náš výbor rovněž zabývá. Rybolov v takových těch citlivých oblastech. To je další věc, která podle mého názoru vyžaduje blížší pohled, větší pozornost. Ovšem já jsem se hlavně chtěla zeptat na to klonování zvířat a ty nové potraviny. Děkuji mnohokrát. Jako poslední Karl Heinz Florenz a potom ještě Karl Schlüter který pak dostane asi tak půl minuty. Karl Heinz Florenz, děkuji. Děkuji paní ministrně, že jste mezi námi. Předřečníci už se ptali na mnoho, nebudu proto opakovat, co již zaznělo. Já jsem měl to štěstí eh, minulý podzim eh, jednat s radou ohledně elektrického elektrického odpadního eh, problému. A tam zastoupení Rady životní prostředí byla taková, když to řeknu opatrně, do značné míry katastrofa. Každý to viděl jinak, a to nikoho nevímám. Nikdy se nemohli, vůbec se nemohli shodnout, protože zkrátka přístupy byly naprosto odlišné a já mohu jenom podpořit vaši odvahu v tom, eh, navrhovat určitý evropský přístup. Protože podstatě žádný členský stát tehdy neměl v patrnosti přístup evropský. Pouze hledali příležitosti sami pro sebe, jak si ohlídat vlastní truhly z penězi, abych to řekl obrazně. A e, pokud má rada hrát přesvědčivou zásadní roli, tak je potřeba v této věci pokročit. Další věc, to je něco, čím se zabývám už dlouho, a to je zvyšující se koncentrace koncentrace nákupu eh, nákupu potravin. V Německu 8 firm skoupí 80% vepřového. A za jedno prase farmář dostane 5 nebo 6 euro. 5 nebo 6 euro. A často dochází eh, k porušování pravidel a přítmí se dějou věci, které si ani neumíme představit. Máte nějakou představu eh, o tom, o těch praktikách, které například v mé zemi jsou velice rozšířené? Eh, jakým způsobem pokračovat v těchto věcech? Eh, například i v mm, oblasti drůbežího masa. Eh, když si člověk eh, chce koupit kuře za 2,60 euro a opravdu je dostane, tak je, řekl bych, něco špatně, protože konec konců 2,60 euro jsou náklady, když ne na porážku, tak na dopravu toho kuřete do krámu. Takže eh, vnímáte nějaký způsob, jak zlepšit tuto, tuto situaci? Jeden krok by byl prodej na lokálním trhu, Eh, tím, že by tedy kontakty mezi spotřebitelem a výrobcem a producentem nebyly tak anonymní, to bych jednoznačně podpořil. A poté ta eh, strašná otázka těch osmi hodin dopravy, eh, já myslím, že zde vysí ještě velký otazník. Já souhlasím s tím, co říkal kolega Schellert, ale u těch osmi hodin mám jin, jinou argumentaci, protože konec konců také mám se zemědělstvím kontakt. Eh, možná, že v Dánsku je situace trošku jiná eh, než například u nás. Když chcete z Dánska šunku dopravovat do Španělska, tak eh, to v osmi hodinách nemůžete stihnout. Ale já bych navrhl odhad, od, odvahu a nehovořil nutně po, o těch osmi hodinách, ale o tom, co jiného lze zlepšit v oblasti dopravy zvířat. A poté to datum minimální trvanlivosti, to je, myslím, něco, co zavedly zájmové skupiny, to není něco, co slouží spotřebitelům. A to je potřeba zcela přepracovat. Já jsem naprosto bezmocný, ehm, když mi děti řeknou, eh, podívejte, podívej se, eh, vypršelo minimální datum spotřeby, tak já jim nemůžu ničím argumentovat, proč to nevyhodit. Děkuji za, za slovo. Eh, dobrá, děkuji. Nyní tady Karl Schlüter a a poté ještě Horst Schnellhardt, který upřesní svou otázku. Dobrá, děkuji. Eh, pokud jde o reformu, eh, trh musí farmářům zaplatit eh, spravedlivé, férové ceny a my musíme platit na, za jejich užívání ekosystému, ne za to, že užívají půdu. Mám ještě jednu otázku. To neformální setkání 3. až 5. června. Co si myslíte o tom pozvat všechny poslance, eh, aby se vydali na cestu například do Kodaně nebo z Kodaně za stejných podmínek, za jakých cestují zvířata? Já bych vyzval všechny ministry a poslance, aby se zúčastnili této cesty a, napří, a, a našim poradcům bychom mohli dát do ruky ty elektrické obušky a myslím, že by bylo velice zajímavé vidět, jak se situace vyvine. Děkujeme, pane Šlitre, a teď tedy Holšner Harkry upřesní svou otázku. Eh, děkuji, eh, paní ministrině, já jsem zapomněl ještě na jednu důležitou věc. Eh, hovořilo se o směrnici o mase. Já už si dlouho říkám, Jaký máte časový harmonogram, časový horizont, pokud jde o tento návrh komise? Eh, já si myslím, že je naprosto zásadní, abychom eh, zde eh, řešili i tuto otázku, protože v rámci zemědělství máme dobrou základnu, dobré předpisy v jednotlivých členských zemích, ale pokud jde o nakládání s masem na jatkách, zde zkrátka ne, ne, neprovádíme vše, co je e, zapotřebí. E, e, kontrolujeme výskyt nemocí vzhledem k ochraně zdraví lidí, ale to přece nestačí. Myslíte si, že to za svého předsednictví stihnete zohlednit? Děkuji, Horste Schnarte. Tím je ukončeno druhé kolečko dotazů a slovo dostane opět paní ministrině, aby mohla odpovědět. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala za nesmírně kvalitní otázky. Já se moc omlouvám. Asi jsem to poprvé, jak se ne, nepostihla to otázka. Ano, GMO, potraviny. V současné době to vypadá tak, že zde máme ten návrh Barosa, který je na půdě environmentální rady, to teda očekáváme v březnu. Já nejsem optimistická. Předsednictví se bude snažit zapojit do těchto jednání ohledně návrhu Barosa. Je to obtížné téma, to ano, to, toho jsme si vědomi, ovšem budeme se snažit zahájit diskuzi a jednání o tomto tématu. Čili to je náš postoj předsednictví. Dále jsou to nové potraviny. Margarete Auk se ptala na klonování, dále tu vysledovatelnost těchto produktů. V oblasti těchto nových potravin tam máme určitá očekávání. Rada nyní čeká na iniciativu komise. Tak to vypadá nyní. Ano, mm, ano, eh, mm, paní kolegyně, my se snažíme využít tento čas, který máme k dispozici, ovšem tak to, to vypadá. A dále jsou to dánské fjordy, mušle a tak dále. Jestli dovolíte, tam bychom osobně si to promluvili. Já bohužel v tomto ohledu nemám nějaké informace e, ze strany našeho předsednictví. Nemám žádné instrukce. Paní McEwen, vy jste hovořil o veterinárních e, léčivech, zneužívání, nadměrné využívání. To je další důležitá věc. Ano, když hovoříme o makrobiální rezistenci, samozřejmě, že to není pouze u lidí, ale i u zvířat. Potřebujeme oba tyto sektory, aby změnili svůj přístup k užívání antibiotik, čili to je důležité. Rovněž jste se zmínila o potřebě v oblasti ryb, otázky rybolovu. I tam by měla probíhat diskuse. My předložíme na radě i návrhy v oblasti akvakultur s ohledem na reformu rybolovu. To znamená udržitelná akvakultura, to je důležitá. Udržitelnost je, je zásadním aspektem. Dále soukromí kontroloři, inspektoři, to znamená v oblasti té kontroly e, masových produktů. Zásadní je, aby zde bylo nařízení, které prostě zajistí to, že ta inspekce je důvěryhodná, že jsou to skutečné inspekce. Občas my zatím nemáme závěry rady v tomto ohledu. Jak by to teda mělo probíhat? Ovšem je důležité, aby tam byla kontrola, aby tam byla verifikace. Ovšem, pokud jde o účinnost těchto kontrol, o tom rovněž budeme hovořit na našem, v rámci našeho přesnictví. Elektronický odpad. Pane Florenci, to, pane Florenci, to, to není, to ne, nespadá do mých pravomocí, odpovědnosti. Ano, vím, že tam máme směrnici v tomto ohledu, vím, že probíhalo hodně diskuzí, souhlasím s vámi ovšem za předsednictví, a bohužel nemohu k tomu nic říct pouze z politického hlediska. Já sama osobně mohu říci, že je zásadní abychom byli schopni, jak se tomu říká, stáhnout, stáhnout. V podstatě ty kovy nebo vůbec ty prvky z toho elektronického odpadu a opětovně je využívat, to je do budoucna jedna cest. Nyní nehovořím za předsednictví, dovolte, abych promluvila jako politik před vámi, před politiky. Někteří jste se zmínili o různých dilematech v oblasti chemikálií, které máme a tak dále. já bych vám řekla, a že v tomto okamžiku našeho života, našeho bytí prostě víme, že v oblasti chemického odvětví je veliký problém. Víme, že to má obrovský dopad na zdraví. Víme, že to má dopad na naše uh, na naše reprodukční schopnosti, možnosti a že prostě trpíme tím, že nejsme schopni předložit solidní vědecké informace. Já doufám, věřím, toto je věc pro mě, jakožto pro politika, je toto nesmírně důležitá věc já se obávám, že za 20 let mi někdo řekne, ty jsi tam byla, ty jsi tam byla v tom okamžiku, ty jsi tam v tom okamžiku fungovala a mohla si něco udělat. Proto si myslím, že když hovoříme o chemickém odvětví, musíme to mít zdokumentováno, abychom vůbec mohli jasně říci, toto je nebezpečné pro naše zdraví, pro naše reprodukční zdraví. Toto je pouze osobní poznámka. Ano, a další věc, my my v Dánsku máme jiné možnosti, takže aspoň někteří eh, lidé eh, prostě v asi vlastně reprodukčního zdraví nemají problémy, čili v některých věcech opravdu věci napředují. Například v naší královské rodině všechno funguje, alespoň. Tak, na závěr. Paní Miku Kleins, vy jste hovořila opět o té ekologizaci SZP. Je důležité si uvědomit, že jsou zde dvě základní věci v oblasti ekologizace. Skutečné ozelenění a druhá věc, aby to nebylo až tak byrokratické. To je pro nás veliká výzva. My máme 45 tisíc lidí, kteří u nás v Dánsku dostávají tyto dotace a kdybych musela je požádat do 120 odpovědí na různé otázky a tak dále, prostě tak to musí být správné otázky, které jim klade. prostě. Ano, musí zde být eh, regulace, kontrola, to je pravda, ovšem zároveň to nesmí být přetěžující z byrokratického hlediska. To je můj ambiciózní cíl pro SZP. Myslím, že jsem pokryla většinu vašich otázek. Ještě jednou děkuji za tuto nesmírně zajímavou rozpravu. Děkujeme paní ministrině za velmi jasná slova, za jasné přísliby eh, které jste nám dnes přednesla a kterými jste zahájila dánské předsednictví. Eh, Ta Témata, o kterých jste hovořila, se dotýkají občanů, přenosy nebo přeprava zvířat. Eh, k tomu podepsalo petici tisíc, milion obyvatelů. Jde o to, Eh, že v tuto chvíli vstoupí platnost i občanská eh, iniciativa a nebude to nepochybně poslední iniciativa. Eh, žadatelé takových iniciativ mají tady v parlamentu možnost se účastnit příslušného slyšení, kde je přítomna i komise, taktéž parlament a určitě i Rada by mohla být přitom. To znamená, že během vašeho předsednictví v Radě budeme mít větší účast na takovýchto jednáních. Velmi se mi líbilo, že jste z eh, politiku rybolovu i politiku zemědělskou chtěla učinit více udržitelnou, což je velmi dobré, protože k tomu směřuje eh, reforma SZP a společné politiky rybolovu, rybolovu po Lisabonu. My nyní eh, to řešíme jako legislativci a eh, budeme to tedy využívat naše legislativní pravomoci, tak aby to nebylo více byrokratické, ale aby to především bylo mm, udržitelnější co můžeme učinit proto, aby vaše předsednictví bylo úspěchem. Všechno, co je v našich silách, proto učiníme. Já vám velmi děkuji za otevřenost, se kterou jste odpovídala na dnešní otázky. Bylo to pro nás, pro všechny povzbuzení, byl to takový čerstvý vítr, který budeme všichni potřebovat. Přeji vám hodně štěstí do vašeho předsednictví. Určitě se nevidíme naposledy. Eh, když se podíváme, jak často se konají samety, tak zjistíme, že to bude nepochybně velmi náročný půlrok, ale vyplatí se to. To znamená, že vám vám přejeme hodně dobrého a těšíme se na dobrou spolupráci. So, die Sitzung ist dann unterbrochen. Wir fangen Jednání je přerušeno, začneme přesně v 15 hodin. Máme na pořadu návštěvu dalšího ministra, takže doufám, že přijdete všichni včas přesně v 15 hodin. Naschledanou.